Zahajujeme zasedání výboru. Vzhledem k mimořádné schůzi ministrů zemědělství, která je naplánována na 5. října, to znamená na příští pondělí, jsem přidal na pořad jednání dnešní schůze otázku krize mlékárenského sektoru. Jak je známo, řada členských států požádala o to, aby se diskutovalo o možnosti intervenovat eh, na podporu tohoto sektoru dalšími opatřeními. A parlament eh, bude muset být plně zapojen do této debaty. Především po přijetí našeho usnesení, které bylo přijato minulý týden ve Štrasburku, to znamená, že dnes eh, budeme moci mít výměnu názorů a vyslechnout si, jakým způsobem chce komise naložit s naším usnesením a zvážit také návrhy, které předložili členské státy. Takže Souhlasíte s tím, abychom zařazili na pořad jednání tuto záležitost a kromě toho se také ptám, zda je možno přesunout bod o kvalitě, o politice kvality, protože pan poslanec Skota, který bude přednášet toto sdělení, by rád řešil tuto otázku až na konci dnešního zasedání. Pokud nejsou žádné připomínky, tak je pořad jednání tímto schválen s navrženými změnami. V pořádku? Pokud zde nejsou žádné připomínky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych věděla, zda hovoříte o tom, že bychom dnes, dnes odpoledne řešili tento problém, tuto otázku. Dobře, dobře, souhlasím. Přesně tak. Budeme to pouze ten bod řešit na konci, ten bod, který bude přednášet eh, pan poslanec Skota. Prostě, aby to mohl mít až na konci, aby to mohlo být přesnější. Takže schválení zápisu ze schůze. Pokud zde nebudou předloženy žádné připomínky do konce této schůze, tak prohlašuji nebo prohlásíme tyto zápisy za schválené. Kromě toho vás také informuji o tom, že dnešní schůze může být sledována také v poslechovém sále ASP 5G3. A situace mléčného sektoru a možné krátkodobé a dlouhodobé kroky. Takže my jsme tedy ocenili, že komise prostřednictvím vystoupení Marian Fischer Boll ve čtvrté ke 17. My jsme to tedy ocenili jako příznak toho, že komise přikládá velkou důležitost vztahům s parlamentem a proto nám přišla představit eh, nové návrhy v oblasti mlékárenského sektoru. Než dáme slovo panu Rasmusenovi z komise, který nás bude informovat o aktuálním obsahu těchto nových návrhů komise, tak je vhodné, poskytnout aktuální informace o tom, jaké iniciativy Evropský parlament vyvinul a také zdůraznit důležitost toho, že tyto iniciativy byly na základě schváleného návrhu, schváleného obrovskou většinou, přijaty. Stejně jako obrovskou většinou byl schválen legislativní návrh, který jsme zde na výboru pro zemědělství schválili jednomyslně. My jsme při té příležitosti vystoupili, nebo tedy zdůraznili, když já jsem tedy děkoval ve Štrasburku paní komisařce a všem ostatním, tak v tom vystoupení jsme zdůraznili jednu otázku, a to sice Nejen to, že je třeba vyslat silný signál směrem k mlékařům, kteří jsou ve velmi složité otázce, ale je to také politická otázka. Samozřejmě je vám jasné, že pokud příští týden irské referendum skončí pozitivně, jak všichni doufáme a přejeme si, vstoupíme do éry spolurozhodování. Takže je jasné, že první rada ministrů, která se bude konat v Lucemburgu 19. a 20 a který bude přijímat rozhodnutí v oblasti mlékárenského sektoru, bude muset zvážit eh, s velikou pozorností naše legislativní návrhy. A proto dnes dopoledne spolu s koordinátory všech eh, frakcí v naší v našem výboru jsme přistoupili na žádost eh, Bruna Levera, francouzského ministra, aby nás seznámil s tím, co je jako francouzsko-německá iniciativa původně, ke které se potom přidal dalších 18 ministrů, protože dnes je tento dokument podepsán 20 ministry aby tedy informoval o těch hlavních myšlenkách, které rada, alespoň tedy tato skupina 20 ministrů, navrhne na příští formální schůzi ministrů 19. a 20. října. Takže s tímto dávám slovo panu Rasmusenovi a potom vás vyzývám také k tomu, abyste se ehm, zamysleli, vyjádřili. Samozřejmě nebude to trvat eh, celé odpoledne, ale myslím si, že to budou podmínky, které, připomínky, které budou důležité k tomu, abychom zdůraznili roli parlamentu, to znamená naši roli v této delikátní a obtížné eh, situaci krize mlékárenského sektoru. Pan Rasmussen, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že eh, jedno z těch doporučení, eh, které se objevuje také v usnesení Evropského parlamentu ze 17. září, to znamená z minulého týden ve Štrasburku, Eh, spočívá v tom, že od eh, komise chcete, abychom vám dávali informace o stavu na trhu a to pravidelně. Mám tím na mysli segment mlékárenství. Chtěl bych začít eh, trošku v pozitivním tónu, tak jak jsme to slíbili radě. Eh, že jim budeme dávat k dispozici jednou za čtvrt roku eh, takovouto zprávu, tak myslím si, že i u vás eh, můžeme se zavázat k tomu, že takovouto zprávu o stavu na trhu budeme předkládat i vám. Zatím ještě nejsme připraveni. Doufám, že to budeme mít k dispozici k radě, která se sejde 19. října. Dnes bych vám chtěl zde předložit několik faktů týkajících se současné situace na trhu. Eh, od června jsme svědky návratu eh, k lepším cenám. Zcela eh, určitě už bylo na čase, ale na ale ten samotný fakt, že v současné době eh, vidíme lepší ceny eh, jak na světových trhu, tak na vnitřním trhu, to je skutečně věc povzbudivá která nás dále stimuluje a doufáme, že eh, se nejedná pouze o kapku do moře, ale že to znamená začátek nového trendu v celém sektoru mlékárenství. Abych vám uvedl několik příkladů. Co se týče cen mléka, v Nizozemsku, ty se zvýšily o 50 od června. E, v severním Irsku o 19 až 20 v Itálii asi o 12 e, To jsou tedy ty takzvané spot ceny. Je Eh, eh, jasné, že to jsou eh, tedy ceny, které, za které se prodává mléko veřejně. To znamená, otázkou je, jakým způsobem vypadá poptávka po mléku v současné době. Je tato poptávka silnější v relativním slova smyslu, než je nabídka? Co se týče cen mléka na smluvní bázi, Tady se také ukazuje, že dochází k nárůstu těchto cen a to ve všech eh, eh, zemích Evropské unie. Eh, dochází také k nárůstu o 1 až 2 centy na litr, to znamená, pohybujeme se od základu 25 centů Čili v těch hlavních zemích, jako například eh, ve Francii, eh, už je cena na 28 centech za litr a to si myslím, že opět by nás mělo povzbudit. Pochopitelně eh, že jsme se tím dostali daleko od té původní ceny 21,5 a také je to daleko lepší než cena 23 až 24 centů, tak jak jsme ji zaznamenali v červnu. Ehm, my jsme trošičku intervenovali v oblasti mléč, eh, sušeného mléka. I tady došlo k určitému nárůstu cen. V současné době ehm, eh, už tyto intervence se neprovádí a eh, intervenční ceny za mléko jsou o 7% vyšší než ty intervenční ceny. K tomu došlo během posledních dvou měsíců. To se týká také eh, sušeného mléka, kde jsme eh, viděli nárůst o 9%. Eh, takže na tu intervenční cenu jsme asi o 6% výše. Co se týče sušeného plnotučného mléka, to se, tady se cena zvýšila o 9 to jsou eh, pozitivní známky, které vykazuje trh, to znamená trh eh, společenství. Co se týče světového trhu, který je také eh, důležitý pro naše exportéry, protože i těm jde o to, aby dostávali slušné ceny. Kromě toho ale je tady třeba zmínit i psychologický efekt související s, s vysokými cenami nebo vyššími cenami na světovém trhu co se týče másla, s odkazem na ceny které eh, známe z Nového Zélandu, což je největší eh, vůbec vývozce mléčných výrobků, tak tady opět vidíme, že cena mléka se zvýšila o 19 od června. Co se týče sušeného, eh, otučeného mléka o 20 u plnotočného mléka o 24 u některého sušeného mléka plnotočného, které se prodává na aukcích, Eh, na měsíční bázi, tak tam došlo k nárůstu až o 51 také ceny eh, sušeného mléka eh, odtučněného ve Spojených státech, což je vlastně největší, byl největší konkurence před půl rokem nebo před rokem, vzhledem k nízkým cenám a k vysokému objemu tak toto již neplatí. E, I tady ceny e, toho otučeného sušeného mléka se zvýšily a také se snížil objem exportovaného mléka ze Spojených států. Takže, e, pane předsedo, toto jsou fakta, fakta, která nám ukazují, kde v současné době se nacházíme, ale co je možná ještě důležitější, ukazují nám to určité trendy, které byly nastartovány. Ehm, eh, odkazoval jste se na to, co řekla paní komisařka ve Štrasburku minulý týden a také eh, jste hovořil o tom usnesení, které obsahuje 13 bodů. Je to usnesení Evropského parlamentu, možná, že říkal pan Rasmussen 30. Eh, já musím pouze konstatovat, že nemám dnes mandát k tomu, abych vám tady podrobně o tom něco eh, říkal, to znamená, abych eh, zde hovořil jednotlivě o těch doporučeních, tak jak se objevila v tě, ve vašem usnesení. Přesto je jasné, že eh, toto usnesení čteme velice pečlivě, velice pozorně a jsem přesvědčen, že řada těchto doporučení která jsou paralelní s podobnými doporučeními, eh, která předložila skupina 20 eh, což zešlo z iniciativy Francie a Německa a bylo to podepsáno eh, dalším 18 členy. Tato doporučení budou zcela jistě vyhodnocena, budou diskutována skutečně velice pozorným způsobem, velice pečlivým způsobem a e, můj odhad je takový, že první příležitost, kde k tomu dojde, bude v rámci neformálního zasedání, které se má konat 5. října, kdy se moje komisařka sejde se svými e, kolegy ze členských států v rámci neformálního oběda můj odhad je takový, že eh, tato, tento oběd nebude trvat déle než pár hodin, což je normální eh, u oběda. Kromě toho jsem také přesvědčen, že ministři a paní komisařka nebudou mít možnost se zabývat v rámci tohoto oběda podrobnostmi, ale mohli by eh, vypracovat určité interní návody, a jak e, řekla paní komisařka, ve Štrasburku je pro nás naprosto zásadní, abychom e, vyzvali k tomu, aby, se, aby ta skupina na nejvyšší úrovni, skupina expertů, aby se zabývala těmito otázkami, které nejsou krátkodobé svým charakterem, ale jsou spíše střednědobým, střednědobé nebo e, dlouhodobé. Myslím si, že existuje celá řada otázek, které s tím souvisejí a které by prodiskutovány měly být. Ehm, to souvisí s tím zasedáním neformální rady, ehm, eh, která by měla také vypracovat kromě těchto různých interních předpisů i určitý harmonogram. Vycházíme z toho, že krize stále eh, trvá, i když jsem naznačil některé pozitivní trendy, ale ta krize stále ještě trvá. Ehm, výrobci mléka stále ještě se pohybují na úrovni Eh, která není uspokojivá, alespoň to platí o většině z nich, takže si myslím, že určitě zbývá ještě lecos udělat. Eh, Zaznamenali jsme ochotu eh, schválit ty intervence týkající se sušeného mléka, i když eh, tento návrh zůstává otevřený a to navzdory tomu, že v současné době již vlastně žádné intervence nejsou realizovány, ale tyto intervence si ponecháváme jako určitý nástroj, pokud by bylo potřeba eh, je opět použít, to znamená, kdyby došlo ke změně toho trendu, který jsem popsal. Um, Čili stále ještě jsme na pozoru, e, stále využíváme všech nástrojů, které máme co nejaktivnějším způsobem. Vím, že e, existují určitá omezení e, na základě dohody Světové obchodní organizace. Nemůžeme dělat všechno, co bychom si přáli nebo co by rád udělal sektor mlékárenský. Existují určité mezinárodní omezení, která musíme dodržovat ty, eh, ta, krátkodob, ta krátkodobá opatření, ta každodenní opatření, eh, tedy ještě existují, jsou velice aktivně využívány jsou využívány eh, jak jednotlivými zpracovateli, tak také exportéry a výrobci, tak abychom byli schopni obstát v konkurenci zbytku světa. Co se týče těch střednědobých a dlouhodobých otázek, Eh, ty souvisejí s celou řadou eh, otázek, které se odrážejí také ve vašem usnesení a také v celé řadě eh, věcí, které zmínila paní, o které se zmiňují ministři. Ehm, pane předsedo, já v tomto okamžiku asi již nemám více, co bych k tomu dodal. Chtěl bych pouze říci, že služby komise uh, jsou velice vstřícné k těmto věcem. Myslím si, že řada věcí se už vyjasnila, jsme velice aktivní, jsme velice operativní a e, výsledkem toho jsou konkrétní výsledky. Chtěl e, bych se teď trošičku podívat také na to, jak to bude vypadat dále. Jestliže se podíváme na ty nárůsty cen, tak bychom si měli být vědomi toho, že to jsou skutečně ty spotové ceny jaké eh, jsou ty ceny, které jsou dojednávány dlouhodobě na základě dlouhodobých smluv, o těch my nejsme informováni a v tom může být určitý problém. To znamená, že ti zpracovatelé mléka vyrábějí mléčné výrobky za eh, to znamená, že 75 až 80 veškerého eh, mléka se dostává do maloobchodní sítě a tam v té maloobchodní síti ta e, cena pochopitelně e, se může projevit také ve vyšší ceně mléka, buď e, během několika dalších měsíců. To všechno pochopitelně souvisí s vyjednávacími možnostmi a schopnostmi, tak jak se to potom odráží ve výsledných smlouvách. V roce 2007 když začaly ceny růst, eh, jsme si uvědomili, že to trvá asi tři až čtyři měsíce, než došlo zase k poklesu cen mléka. V současné době tedy ty ceny mléka a mléčných výrobků se eh, zvyšují, ale eh, myslím si, že ten odstup není už ty tři nebo čtyři měsíce. Eh, proto je potřeba, aby si tyto věci uvědomoval i maloobchod, eh, obchodní řetězce, že eh, musí skutečně uzavírat smlouvy, které budou výhodné jak pro zpracovatele mléka, tak i pro výrobce mléka. Děkuji vám, pane předsedo. Bene. Děkuji. Děkujeme panu Rasmusenovi. Budeme se snažit dopodrobna pochopit, jaký je obsah těchto návrhů, které komise předloží. Než zahájím debatu, tak chci jen upřesnit pro pana Rasmusena a pro nás všechny, že je zde návrh, který jsme schválili velkou většinou a je zde také velmi konkrétní legislativní návrh, který tento výbor schválil. Samozřejmě nemá tu tež hodnotu. Takže teď zahajuji debatu. Máme už 12 eh, řečníků, kteří se přihlásili o slovo, takže už se prosím nehlaste. 13, dobře, tenhle byl poslední. Budeme se snažit dodržovat čas. Koordinátoři mě vyčítali, že jsem vám dal příliš mnoho času na vystoupení, takže vás prosím, buďte struční. Zatím nestanovíme trvání vašich vystoupení, ale bude to záležet na vašem eh, zdravém rozumu. Takže jako první má slovo Albert Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Je potěšující, že už se rýsuje jistá taková úleva. Já jsem hovořil ze zástupci sektoru a ti v podstatě poukázali i na to, co jste tady říkal vy, pane Rasmusene, že tedy eh, ty ceny se už pohybují směrem nahoru. Každopádně my jsme zde předložili v parlamentu návrh usnesení. Komise zde dostává dobré rady a určitě by se měla věnovat těm doporučením z tohoto usnesení. Minulý týden jsem byl na zasedání s paní Fisher Bell, s paní komisařkou, a tam jsme se bavili o tom, že eh, by se dalo vlastně nějakým způsobem propojit eh, mléčný sektor se sektory také eh, výživy pro zvířata a tak dále. Takže každopádně existují už určité nástroje, které máme v zemědělské oblasti k dispozici a ty bychom určitě neměli rušit protože je velmi užitečné je potom využívat v době krize. Takže bylo opravdu velkou škodou, že jsme se některých těch nástrojů v minulosti zbavili. Já jsem například také diskutoval s francouzským ministrem zemědělství, to bylo velmi zajímavé a samozřejmě tam se jednalo spíše o národní záležitosti, Nicméně je potřeba zvažovat, jak můžeme ufinancovat či spolufinancovat ty národní opatření, které jednotlivé státy podnikají. A řada zemědělců například tam přišla se ptát, zda bude existovat eh, třeba eh, nějaké možnosti takzvaného předčasného odchodu do důchodu nebo před důchodová opatření, Eh, v případě, že mm, řekněme nějaký farmář, který se blíží k 60, se vzdá své produkce mléka. Já si myslím, že takováto opatření by samozřejmě jistě vedla i k eh, jisté úlevě v této situaci. A potom ještě otázka obchodu. Já jsem jednu dobu předsedal velkému mléčnému družstvu, a my jsme v podstatě obchodníky byli úplně nuceni k určitým cenám, protože jsme prostě měli třeba před sebou určitá obrovské množství mlíka, které jsme nějakým způsobem museli dát do odbytu. Takže co se stane, když třeba nejsme ochotni eh, v nějakém roce eh, se dohodnout na, nějakou, na nějaké směšně nízké ceně na produkt pro příští rok a podobně. Takže naštěstí 100% produkce se nedostává do takovýchto podobných smluv, ale samozřejmě takovéto smlouvy se uzavírají. Například v roce 2007, kdy jsme měli vysoké ceny mléka, kde bychom rádi byli uzavírali takové smlouvy na rok, tak se to zavíralo jenom na tři měsíce tak aby se okamžitě zase potom s tou cenou mohlo jít dolů. Takže já si myslím, že bychom o tom měli velmi intenzivně diskutovat to znamená, o, jakou, o moci, jakou nad námi má e, obchod. Grazie, Albert. Luiska. Děkuji, Alberte. Luis Capola Santos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Už e, celou řadu měsíců, pane předsedo, kritizuji komisi. A proč je kritizuji? Protože je v takové situaci, že jde proti jasným signálům, které vysílá trh. Dává trhu pocit, eh, že je možno do nekonečna zvyšovat výrobu. A to samozřejmě možné není. Ceny už začaly klesat a komise zůstává se založenýma rukama a dívá se a doufá, že trh vyřeší ten problém sám. A mezi tím celá řada zemědělských podniků trpí a musí zavřít. Já jsem přesvědčen, že tato krize je konjunkturální krizí. Proč? Protože je to něco dočasného. Komise by měla jednat okamžitě a krátkodobě. A jakým způsobem by měla jednat? Tak, že sníží nabídku, protože mlékárenská firma nebo mlékárenská farma to není nic podobného jako třeba výrobna automobilu nebo nějaký automobilový závod, kde můžete udělat dvouměsíční odstávku a poslat zaměstnance na dva měsíce domů. Já si myslím, že komise by měla jít ještě dále a poskytnout další dotace, které by vedly k tomu, že producenti budou produkovat čím dál menší množství mléka. Já jsem neočekával žádné velké novinky od zástupce komise, ale byl bych rád, kdyby Komise přišla na schůzku 12. října, která se bude konat eh, mezi neformální schůzkou 5. a eh, formální schůzi ministrů v Lucemburku 20. abychom věděli, jaká opatření komise a komisařka předloží radě. A také Zda konečně tedy pochopíme, co komisařka chce dělat. Zda chce ní opravdu jednat, anebo pouze získat čas. Děkuji, děkuji Luizi. A slovo má místo předseda Mikulesku. Děkuji, pane předsedo. Rád bych přednesl dvě poznámky. Jedna je obecná a jedna konkrétní. Je velmi snadné pochopit, proč otázka mléka byla v popředí debaty v posledních měsících. Je pravda, že existuje krize ve všech eh, oblastech zemědělství a ve všech odvětvích ekonomiky. Můžu uvést eh, příklad ze své země, z Rumunska. Musíme říci, že v mé zemi byla produkce pšenice 2,5 tuny na hektar, celkem 5 milionů tun a ceny byly 400 až 500 euro na hektar. Ale když si to srovnáme s původními cenami, tak eh, došlo k velikému poklesu příjmu těchto zemědělců. Takže vidíme, že tato krize nepostihla pouze uh, mlékárenství, ale také obilnářství. Takže si myslím, že je třeba dávat pozor na všechna tato odvětví. Druhá velmi konkrétní poznámka. Hovořili jsme o opatřeních na podporu mléčných výrobků prostřednictvím programu Mléko do škol. My jsme v tom usnesení, které jsme přijali ve Štrasburku, zmínili toto řešení, ale Neklademe si otázku, zda tato řešení nejsou časově omezená, protože ti, kdo z toho budou mít prospěch, nejsou přímo producenti mléka, ale ti, kteří zpracovávají mléko. Takže si myslím, že tím v podstatě nepodporujeme poptávku, když producent eh, sám nemá žádný prospěch eh, ze zvýšení ceny mléka. Já si myslím, že to mléko, které je dáno k dispozici školákům a dětem tedy ve školách by mělo mít eh, produkováno eh, za rovných podmínek. V rumunských školách je cena za sklenici mléka mnohem vyšší než cena, kterou platí rodiče za litr nebo dva litry mléka. Myslím si, že to není řešení ve prospěch producentů. Takže si myslím, že bychom měli eh, myslet na takováto opatření, jako je eh, rovný obchod, eh, spravedlivý obchod. Jinak to bude mít, nebo bude to pro prospěch těch, kteří zpracovávají mléko a ne těch, kteří ho produkují. Děkuji a teď má slovo James Nicholson. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všichni musíme uvítat vaši iniciativu a dnešní zasedání i po tedy zasedání s eh, francouzským ministrem dnes dopoledne. To je opravdu velmi včas. Eh, pan zástupce komise zase hovořil o tom návratu k cenám másla, dokonce hovořil i o mé oblasti Severního Irska, kde došlo k zvýšení o 2,5 pencí za litr. Tím se potom dostáváme na nějakých 23,5 a půl pencí za litr ale nejvyšší ceny byly zřejmě kolem 24, 25, respektive, mm, eh, pardon, cena produkce je 24 až 25 pencí, takže tím se v podstatě vůbec nedostáváme ani na pokrytí ceny produkce, takže pokud tenhle ten průmysl vůbec má přežít, není možné, aby zemědělci dále produkovali mléko se ztrátami. Zejména, když zvážíme, že vynaložili tolik peněz na to, aby zmodernizovali a zefektivnili své farmy režijní náklady a podobně. Eh, to je, to jsou, ty náklady jsou obrovské. Jediný důvod, proč vůbec ještě přežívají, je, že je podporují banky svými půjčkami. Takže tyhle ty intervence nejsou dlouhodobým řešením, to asi všichni víme. A nikdo z nás se nechce vracet do minulosti, do nějakých zastaralých opatření. Musíme tedy najít cestu do budoucna. Musíme prostě si vzít tu vlastní budoucnost do rukou, protože teď samozřejmě jsme závislí na tom, jak se bude vyvíjet světové hospodářství, jsme závislí i na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet situace v Číně a podobně. Takže nejsme úplně, nemáme všechno pod kontrolou, ale měli bychom tyhle ty věci pozorně sledovat. Určitě ty problémy ještě neskončily a my tady potřebujeme střednědobé a dlouhodobé řešení které zajistí, že tento průmysl přežije, protože pokud nebudeme mít mléčný průmysl v Evropě, co s námi bude? A já si myslím, že teď tady o tom musíme rozhodnout, protože ty problémy nejsou ani úplně stejné v jednotlivých členských státech. Teď jsem poslouchal třeba Alberta Dese, který hovořil o situaci starších farmářů, který, kteří by odcházeli do předčasného důchodu. Taková je situace v jednom členském státu, ale nikoli ve všech členských státech a my nesmíme zapomínat na to spravedlivé prostředí pro všechny. Takže z tohoto úhlu pohledu je tedy důležité v podstatě přesvědčit všechny ostatní, že takovýto systém předčasných důchodů by opravdu byl dobrý pro celý průmysl. Nicméně cena mléka pro výrobce byla obrovsky nízká a spotřebitel z toho jistě neměl žádný užitek, protože dnes nám bylo řečeno, že spotřebitelé stále platí stejnou cenu, jakou platili před rokem, před dvěma. Takže prosím vás, kam jdou ty peníze? to musíme zjistit, kdo je má. Výrobce to rozhodně není, spotřebitel to také není a já si myslím, že mezi tím je obrovské prázdno, které musíme trošku prošetřit. A sice na vysoké úrovni, abychom zjistili, kam se ty peníze dostaly. Takže ty problémy jsou různé ale přeci jenom možná vidíme jiskřičku naděje. Každopádně jsme ještě nejsme z nejhoršího a musím se, musíme se nyní tedy zaměřit na ty dobé až dlouhodobé opatření, která pomůžou tomuto průmyslovému odvětví. Děkuji. James, Děkuji Jamesy a teď Kristýna Morvej. Děkuji, pane předsedo. Jednou z hlavních otázek eh, musí být řešení krize. Kromě těchto opatření si samozřejmě musíme položit otázku pro příští týden. Zda je Evropská unie pochop, připravena pochopit, že bez regulace nedospějeme k ničemu. Zemědělství nemůže fungovat, pokud produkce a trh nejsou regulovány. Je Evropská unie připravena a ochotna pochopit tuto záležitost? Další otázka je ochrana trhu. Nebo další, poněkud širší otázka je ta, zda je Evropská unie připravena říci ne globalizaci, která je diktována Světovou obchodní organizací. A zde je připravena říci ne ultraliberální situaci, kdy například se z Brazílie dováží soja v obrovském množství, zatímco tato soja je často kontaminována. Působí to problémy evropským zemědělcům. Máme zde krizi, takže jakým způsobem tento problém řešíme? Vyvážíme sušené mléko do třetích zemí, do chudých zemí a přitom to sušené mléko zrujnuje zemědělce těchto třetích zemí. Proč nemůžeme uplatňovat naléhavá opatření alespoň v době krize? Ale je zde také potřeba jednat v celé řadě členských států a přijímat opatření. Ráda bych také upozornila na situaci nových členských států. Je velmi dobře známo, že naše trhy musely být dány k dispozici na 100% Evropské unii a dostali jsme jen malou část eh, ve formě pomoci. A alespoň tedy v rámci těchto států, nebo v případě těchto států, bychom se měli ptát, zda alespoň v době krize by nebylo možné umožnit těmto státům zavést eh, opatření na ochranu trhu, protože zatím vidíme, že se vyváží tato krize. Například eh, v Maďarsku dovážíme mléko z ciziny, to mléko ničí maďarské ceny, ničí příjmy maďarských zemědělců a to rozhodně nemůže pokračovat, to není možné. Soběstačnost v oblasti potravin, alespoň tedy první elementy, první náznaky této soběstačnosti jsou nutné k tomu, aby země mohly sami rozhodnout, co chtějí produkovat, co potřebují a aby mohly hájit svůj vlastní trh. Takže neměli bychom je nutit dovážet, s výjimkou případů, kdy opravdu dovážet potřebují. Je zde celá řada zemědělců, kteří eh, jsou na pokraji zhroucení, eh, uvažují o sebevraždě. Ve venkovských oblastech je celá řada bankrotujících zemědělců a my na to rozhodně nemůžeme přistoupit, musíme přijmout zásadní opatření. Děkuji. Já jsem velmi rád, že jste s velkým nadšením se začali vyjadřovat k tomuto, pořad, tomuto bodu na pořadu jednání, který jsme tam zahrnuli na poslední chvíli, ale prosím, zkraťme to, protože jinak budeme hovořit pouze o mléku celé odpoledne. Diana Doc. Thank you. Děkuji. Um... Děkuji za to, že eh, vy jako předseda tohoto výboru věnujete této otázce, otázce, která souvisí s tímto odvětvím. Podobně jako můj kolega ze Severního Irska, já bych se ráda obrátila na eh, eh, zástupce eh, komise, protože u nás došlo k nárůstu o více než 20% od června letošního roku. To je pravda a určitě bychom to měli uvítat, ale jak již říkal James Nicholson, tyto ceny stále ještě neodpovídají nákladům na výrobu. A chtěla bych připomenout komisi, že Toto v podstatě eh, eh, k tomu došlo eh, během roku, kdy ty ceny byly mimořádně nízké, kdy dokonce se prodávalo mléko za 15 centů, takže já si myslím, že skutečně by bylo dobré, kdyby komise velice seriózně pracovala eh, v této oblasti a aby eh, vytvořila stabilní trh pro naše zemědělce. Nemůžeme přece eh, se vrátit do situace, kdy všechno bylo buď úplně nahoře nebo úplně dole v roce 2007-2009 pro srovnání. Musíme mít systém, který bude udržitelný, udržitelný i v budoucnosti a který bude dlouhodobý nesmíme dopustit, aby ti mladí a e, malí e, zemědělci e, trpěli nejvíc. Dále bych se chtěla obrátit na komisi, aby se soustředila na otázku také nákladová. Vy jste slíbili, že se budete zabývat některými odbornými řešeními. Myslím si, že i toto je věc, o které byste měli hovořit, co nejdříve to bude možné. Děkuji. Marta Rabela, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. Jen pár slov. Regulace, která je čím dále nezbytnější na tomto trhu, kde je krize nabídky. Komise se příliš často opírala o stanovisko z roku 2003, jako kdyby vůbec nevěděla o tom, jak se vyvíjí život na Zemi v souvislosti s touto krizí, s touto hospodářskou krizí, kde je problém poptávky. Takže to jen zdůrazňuje krizi, nebo zhoršuje tu krizi nabídky. Myslím si, že je opravdu nutné hovořit o regulaci, takže proto já jsem jeden z mála poslanců zde, který nakonec nehlasoval pro usnesení v parlamentu, protože všechny pozměňovací návrhy, které šly ve směru skutečné regulace, i ty minimalistické, které chtěly eh, zmrazit zvýšení o 1% eh, kvót, byly všechny odmítnuty, takže regulace eh, nebyla hlavním bodem, který nám ležel na srdci, takže já jsem se raději zdržel hlasování. Eh, pokud jde o radu, tak eh, je tam 20 zemí. Itálie a Polsko se k tomu pravděpodobně také ještě přidají, takže myslím, že dosáhnou kvalifikovanou většinu. Takže je zde jedna věc, na které se 20 zemí zhodne, to znamená, Eh, doplnění nové formy regulace. Je to černé na bílém. Regulace na evropské úrovni je potřebná k tomu, aby sektor nezávisel pouze na tržních pravidlech, ale mohl čelit eh, této situaci. Pak je zde další pasáž, kde, je, kde jsou čtyři opatření. První z nich jsou skutečné nástroje na řízení trhu, které je možno přizpůsobit nebo vytvořit nové, abychom byli flexibilní, efektivní a mohli reagovat na volatilitu cen z dlouhodobého hlediska. Takže eh, rada v pondělí bude samozřejmě velmi důležitá. Já jsem jenom chtěl na závěr říci, že bychom si měli dát také velký pozor na to, abychom pracovali s komisí, protože po prohlášení paní Fischer Ball, která nám řekla, že má dobré zprávy, 17. Eh, září eh, ve Štrasburku a která nám řekla, že si přeje, aby ty opatření de minimis eh, byla uplatněna a aby ten strop byl na 15 000 euro snížen, ale Kolega mě říkal, že dostal včera zprávu. Eh, nemám příliš mnoho dalších informací, ale tam se vůbec nerozlišují mlékaři od ostatních producentů eh, v zemědělské oblasti a těch 15 tisíc euro se netýká pouze mlékárenství, takže si myslím, eh, že to je otázka, která se nakonec bude cítit eh, nebo týkat pouze malého počtu zemědělců, takže to tolik k opatřením, které navrhla paní komisařka. Myslím si, že bychom v rámci tohoto výboru si měli dát velký pozor na to, jak komise k těmto věcem přistupuje. Martin Harschling. Děkuji, pane předsedo. Když jsem si vyslechla komisi, pardon, pan Martin Hausling, promiňte. Já, ähm, Děkuji, pane předsedo. Jako skupina zelených jsme hlasovali proti usnesení. Uh, protože neobsahovala ty nejdůležitější body, to znamená otázka objemu a otázka vývozních náhrad. A my jsme se nemohli přidat k těm, kteří podporovali toto ustesení. Vystoupení komise dnes bylo velmi velkým zklamáním. Komise nám říká, že se nemáme bát, ale ceny stouply asi o 2 centy. Nicméně má to určité důvody. Také proto, že nesmíme zapomínat na to, že se konají stávky, protože byla menší nabídka mléka. V podstatě zde není žádná tendence k růstu na trhu. Já jsem očekával, že dostaneme nějaká čísla, jaká je situace na trhu, jaká je nabídka ta nadměrná nabídka mléka na trhu. Máte nějaká konkrétní čísla, protože eh, dokud zde bude nadbytek eh, mléka, které je nabízeno, tak eh, se ta situace nevyřeší. A potom otázka vývozu. Je ta politika taková, jako vždycky, necítí, netýká se to zemí třetího světa? Máte nějaká konkrétní čísla? Především, kam směřoval tento vývoz? protože podle toho, co víme, tak to akorát více zatížilo trhy těch konkrétních zemí třetího světa. A to rozhodně pro tyto země není dobrá věc. A potom jsem vůbec neslyšel ve vystoupení komise žádnou reakci na to, že my očekáváme reakce komise aby se posílila pozice producentů mléka. Hodně se o tom hovoří, ale jaké jsou konkrétní kroky, jaké nástroje jsme dali producentům mléka, aby mohli posílit svou pozici na trhu. Takže já opravdu nevidím takovouto cestu z krize a producenti bojují o své vlastní přežití a já nevím, kolik obědů budeme moci uspořádat, ale já mám trochu tak pocit, že komise a rada čekají, že ta krize skončí úplně sama. Děkuji, Jose Bové, dvě minuty. Ano, já si myslím, že to, co jsme si vyslechli od komice, je zcela nevhodné a nepřípustné ve srovnání s tím, co prožívají zemědělci. Byla zde stávkám lékařů, která byla odložena na 5. října. Pokud 5. října nedostanou zemědělci odpověď, eh, tak eh, to bude mnohem horší, protože lékaři už nebudou mít žádnou naději. Já si myslím, že komise si to musí uvědomit, musí to vzít v úvahu, ale také členské státy si to musí uvědomit. A proto vítám akci Francie ve spolupráci s Německem, ke které se připojilo dalších 18 zemí. A proto je nutné, aby zde byly konkrétní kroky. A já se proto obracím na komisi. Vy dnes máte nástroje. Je nutné, aby aktuální nástroje byly použity. Uvedu je několik nástrojů. Dnes je nutné velmi jasně aktivovat dočasné podpory na dobrovolné snižování kvót. Udělalo se to v 90. letech, nástroje existují. Musíme také využít eh, penále za, aby byly zvýšeny podpory pro zemědělce, aby mohli snížit eh, objemy, spíše než abychom financovali zánik eh, nějakých zemědělských podniků tím, že budeme zemědělce posílat do důchodu, jak jste navrhli. Dále je třeba sankcionovat a nástroje máte, kvóty které se neustále naplňují, ačkoliv už byly prodány jiným producentům. To je ten případ v celé řadě zemí a to úplně ničí schopnost řídit situaci a to není přijatelné. Dále musíme zabránit eh, využití těch eh, nadbytků na konci sezóny, protože na to také máte nástroje a je to možné. A na konci můžeme také využít eh, těchto možností k tomu, abychom obnovili rovnováhu objemu vyprodukovaných na evropské úrovni, protože není normální, aby země byly nuceny dovážet, například Itálie, Španělsko a 12 zemí, které vstoupily jako poslední do Evropské unie. Dnes musíme využít této situace, abychom obnovili rovnováhu, protože pokud nevyvážíme produkci, tak z této krize nevybředneme. Dnes máte nástroje, je třeba je začít používat. Máme před sebou pět let ještě současného režimu kvót, využijme tyto nástroje, nedělejme, že tyto nástroje nemáme. Děkuji, děkuji Josebové. A teď má slovo Richard Ashford. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat panu Rosmusanu za tu prezentaci. Myslím si, že ta statistika je velice zajímavá, ta, kterou eh, nám se předložila. Myslím, že bude dobře, když to budeme dosáhnout do statistiky pravidelně. Chtěl, eh, myslím si, že v těch návrzích jak komise, tak Eh, parlament eh, mají pravdu. Myslím si, že ty intervence byly správným nástrojem, který jsme použili. Přesto bych se chtěla obrátit jak na komisi, tak na parlament a vyzvat je, aby eh, nepoužívali další takovéto zásadní reakce, protože to by možná vyřešilo nějaké bezprostřední problémy. Ale myslím si, že pan Rasmussen má pravdu, když říká, že je potřeba také mít na paměti ty strukturální dlouhodobé problémy, které by mohly nastat v zemědělství. Ehm, další důležitý bod je to, čemu já říkám dysfunkční mechanismus cen na trhu. Myslím si, eh, že tady není žádný zjevné propojení mezi cenami na maloobchodní straně a na straně eh, dodavatelů. Myslím si, že toto je velice obtížný problém, který musíme řešit. Já ehm, Eh, vím, že existuje určitý kodex, eh, ale přesto si myslím, že by eh, bylo nesprávné, kdybychom nějakým způsobem legislativně upravili otázky marží a podobně. To by určitě nikomu nepomohlo. Co je jasné, je otázka, kterou hraje globální trh. Myslím si, že ceny komodit, zemědělských komodit, v podstatě se vyvíjejí Eh, podobně jako se vyvíjejí ceny eh, energií. To vede k obrovské eh, volatilitě a toho jsme byli ostatně svědky nejen v oblasti výroby mléka, ale také například v produkci pšenice a dalších zemědělských komodit. Ta reakce, o které jsem již hovořil, trošičku zavání protekcionismem chtěl bych vyzvat tento výbor a také komisi. Protekcionismus nemůže být odpovědí eh, na otázky z konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Já eh, podporuji Eh, odstranění některých mechanismů, včetně kvót, ale přesto bych vás chtěl upozornit na to, že z dlouhodobého hlediska volatilita eh, ukázala eh, na určitou potíž, na určité problémy, které máme, protože se jedná o dlouhodobé investice a myslím si, že budeme potřebovat nějaký dlouhodobý intervenční systém, který Eh, se objeví, tak by se měl objevit také v návrhu, který bude adresován Světové obchodní organizaci. Děkuji, paní Delange. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Včera jsem eh, diskutovala s jednou přítelkyní, která byla v Afganistánu a potom se vrátila přes Bosnu. Říkala, že jsou zde tři věci Eh, voda, energie a potraviny, které jsou pro svět eh, zásadní. A co my děláme? Chceme zničit naše zemědělce. Je to podle vás správná strategie? Z dlouhodobého hlediska určitě budeme mít problémy. Já jsem se v minulých měsících nestavila proti analýzám komise. Vždycky jsem je podporovala. Myslela jsem, že povedou eh, k vyřešení této krize, protože musíme zohledňovat nejen nabídku, a myslím si, že na základě toho, jakou debatu jsme vedli na plenárním zasedání, to můžeme rozšířit na celou řadu věcí, nejen na kvóty. Já mám pocit, že komise se zaměřuje příliš úzce na eh, určité věci. Já když jsem se podívala na to, co navrhuje v mlékárenském sektoru a chybí zde rozpočet, tak mě to nepřipadá příliš koherentní. A navíc je zde úplné ticho ze strany komise, pokud jde o dlouhodobá opatření. Teď eh, se hovoří o vývozních náhradách, o různých krátkodobých opatřeních, ale dlouhodobé řešení tady úplně chybí. Já si myslím, že náš sektor je spíše poškozen těmito vývozními náhradami ale je zde celá řada možností, jakým způsobem mohou zemědělci reagovat, protože nikdo nemůže uvádět své výrobky na trh tak, jak by chtěl. Takže co potřebujeme? Potřebujeme dlouhodobá řešení a souhlasím s komisí v tom, že i trh musí udělat svůj díl práce, ale když jsou zde extrémy na trhu, tak se musíme snažit eh, určitým způsobem tyto dramatické propady vyrovnat. V současné době probíhá a projekt eh, a v holandském tisku, hovořím o denících, ne o specializovaném zemědělském tisku, jsou inzeráty eh, producentů, zemědělců, kteří říkají, že eh, nesouhlasí s tím, co jim platí supermarkety. Pokud nám budou supermarkety platit takhle málo, tak nebudeme moci pokračovat. Takže tímto způsobem eh, se to inzeruje v tisku, tak to se o tom hovoří. Takže se něco opravdu děje, když se o tom hovoří v tisku. Ale pane předsedo, především eh, dlouhodobá diskuze o dlouhodobých opatřeních, musíme se tím zabývat také z hlediska politiky komunikace, protože eh, vždycky se nám říká, že se jedná o státní podporu ale chybí zde minimální podpora pro tyto zemědělské aktivity. A potom ještě jedna poslední věc, investice na snižování CO2. Nikdy jsem neslyšela hovořit o Kodani, ale zdá se mi, že některé levicové strany mají pocit, že jediný, kdo je zodpovědný za klimatickou změnu, je právě znečištění. Jak můžeme změnit tento image a jak můžeme pomoci zemědělcům především snížit emise CO2 a to můžeme určitě udělat v rámci naší evropské politiky a doufám, že se komise zamyslí nad mými návrhy a odpoví mi. Děkuji. Všichni s tím souhlasíme, jsme přesvědčeni, že komise, pokud jde o klimatické změny, má velmi jednotné stanovisko. A teď dáme slovo paní Matthew. Paní Matthew. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla velmi překvapena, když jsem eh, slyšela vystoupení komise a měla jsem pocit, že pan Rasmussen eh, příliš nechodí teď na farmy. Já vám mohu říci, že jsem ty zelené týdny eh, strávila se zemědělskými odbory ve svém regionu procestovala jsem několik departmánů, navštívila jsem farmy, eh, mlékárenské farmy a mohu vám říci, pane Rasmusene, že pokud byste něco takového říkal těm zemědělcům na místě, tak vás mohu ujistit, eh, že byste se dočkal velmi tvrdých eh, reakcí, protože říkat, že od června ceny stoupají, to je úplný výsměch. A říkat, že všechno se řeší a všechno probíhá dobře, to je opravdu výsměch. Odvětví se řadí velmi špatně, daří velmi špatně, nemůžeme říkat opak a myslím si, že komise příliš dobře nereaguje ani na žádosti parlamentu, ani na ministry. Takže si myslím, že eh, vystupovat tak, jak jste právě vystoupil, není z vaší strany vůči nám příliš korektní. Nicméně bych ráda řekla, že jsou zde některá opatření, která byla přijata, je velmi dobře, že se rada sejde na tedy nátlak určitého počtu ministrů a doufám, že opatření, která budou přijata v rámci tohoto mimořádného zasedání ministrů, uklidní zemědělce, protože zemědělci opravdu uklidnění potřebují, jsou opravdu zoufalí, hodně trpí. A ať už budou přijata jakákoliv opatření, doufám, že, jak říkají někteří kolegové, tak pocítíme efekt těchto opatření v terénu. Je to situace, která už dlouhodobě neposkytuje zemědělcům žádné dlouhodobé perspektivy. Jejich práce je velmi obtížná, znepokojivá, plná stresu, především pro mladé. A situace je taková, že nemohou si dělat zemědělci v současné době žádné dlouhodobé plány. Konec kvót podle mého názoru byla velká chyba a doufám, že vytvoříme nějaký systém regulace, který bude hodný tohoto jména, protože jak říkala paní Delange, tak nevím, jakým způsobem bychom se mohli obejít bez systému regulace, který, i když se bude nazývat jinak, nebudou to kvóty, ale budeme muset určitým způsobem kontrolovat eh, produkci mléka, budeme muset mít eh, smlouvy mezi producenty mléka a prodejci a zpracovateli mléka. Nezapomínejme, že jsou zde určitá pracovní místa, která jsou na to navázána a která jsou velmi důležitá jak v zemědělství, tak eh, v potravinářském průmyslu a ty jsou důležité stejně jako naši zemědělci. Peter Hyard má slovo a pak jsou zde ještě další čtyři na seznamu. Peter. Äh, Děkuji, pane předsedo. Mám tři připomínky. Nejprve jistá tendence, kterou jsme zde si vyslechli, ta je tedy správná ale nesmíme zapomínat na to, že všechna opatření, která eh, komise podnikla pro stabilizaci trhu, trhu, musí trvat i nadále. Kdybychom je teď zastavili, tak by to bylo eh, velkou chybou. Také si myslím, že bychom měli posílit spotřebitele na vnitřním trhu. To už tady několikrát padlo. To znamená třeba vrátit máslo do pekáren, používat plnohodnotné mléko i na různé mražené výrobky a podobně. A za třetí k dlouhodobé strategii. Co potřebujeme? To jsou vlastně nové smluvní vztahy, mezi zemědělci, mlékárnami a zejména obchodníky. Eh, k tomu potřebujeme nová práva. A co se týče Německa, já bych určitě nepopsal obchodníky jako eh, přátelé zemědělců. Oni určitě dají jenom takovou cenu, jakou dát musí. Takže si myslím, že tady opravdu musíme posílit zemědělce, aby nebyli jaksi vydáni na milost a nemilost obchodu. Protože my prostě potřebujeme nějakou strategii, tržní strategii, která by vedla k cenám, které eh, přinejmenším pokrývají výrobní hodnotu. Výborně, přesně dvě minuty. Teď George Len, dvě minuty, děkuji. Budu stručný, pane předsedo. Chtěl bych říci, že vítám zprávu komise a myslím si, že musíme být velmi opatrní, protože ačkoliv mm, určité věci naznačují, že trh se znovu začíná obracet a že tedy e, to bude mít pozitivní dopady i na ty výrobce. Já bych se ještě vrátil k tomu setkání s francouzským ministrem dnes dopoledne, kde padla řada doporučení. S některými z nich bych nesouhlasil, ale hovořil tam i o jedné oblasti, kde si myslím, že bychom měli velmi tlačit my jako výbor. A to je transparentnost mléčného řetězce, protože Eh, ve Francii proběhlo šetření tohoto řetězce a ty zisky nedostávají ani zemědělci, dokonce ani supermarkety, ale zpracovatelský průmysl, což je možná překvapivé. Takže teď se dostáváme k tomu problému, který máme. Jak farmáři, tak spotřebitelé nyní nemohou mít užitek z trhu, který v podstatě jakoby selhává. Francouzi navrhovali, že bychom se měli zabývat třeba dlouhodobějšími smlouvami, které by umožnily mm, dlouhodobý pohyb cen směrem nahoru vůči výrobci a já si tedy myslím, že určitě to je eh, typ diskuse, který bychom měli vést zde v parlamentu. A eh, paní komisařka Marianne Fischer ball slíbila, že se k tomu vrátí eh, intenzivně v prosinci, takže já si myslím, že my bychom bych tady měli podporovat práva výrobců a spotřebitelů protože trh by určitě měl fungovat jak pro výrobce, tak pro spotřebitele a prostě za to by měl parlament bojovat. Grazie, George Dě, děkuji, George Proszę Państwa, zastosowano ciekawą formę interwencji. Napadla mě taková zajímavá forma intervence. A to si to prostě odsedět, nějakým způsobem počkat. Tak to trošku vypadalo i před volbami. A e, proto možná potom zemědělci také hlasovali proti Evropě. Proč jsme čekali tak dlouho? To neexistoval žádný dohled nad trhem. Kolik zemědělců se muselo vzdát své pomoci, kolik se muselo vzdát své produkce, kde jsou příčiny eh, těch problémů. Snížila se třeba poptávka kvůli krizi nebo existují jiné důvody, jiné příčiny mléčné krize? To si myslím, že jsou také zajímavé otázky. A také bychom už konečně měli předložit nějakou vizi, nějaké východisko dlouhodobé, protože jinak už opravdu ztratíme zbytky své důvěryhodnosti v očích eh, zemědělců. Přitom máme společnou zemědělskou politiku, která vydává obrovské částky na podporu zemědělců. Tak kde je ten problém? Dobře, tak jak poslední Stefan Lefol. Já budu velmi stručný, protože řada věcí už byla řečena. Je to krize, která není spojená původně se sektorem, s mlékárenstvím. Je to spojeno eh, s globální krizí. Je to také konjunkturální záležitost, jde o snížení cen, takže musíme přijmout eh, konjunkturální opatření. Jak říkal Josef Bove, musíme jednat jasně a musíme jasné jednání požadovat také po státech aby nebyla dávána na trh nadměrná nabídka, která je potom kupována za intervenční ceny, protože to je systém, který v současné době funguje, aby se eh, subvencovaly, dotovaly vývozní náhrady. A druhá věc je, jak bychom měli vyřešit hněv zemědělců v současné době, tedy mlékáru, mlékařů, ale určitě se to rozšíří, když nejsme schopni vytvořit projekt, který by dal naději evropskému zemědělství. A právě to nám dnes chybí. A o to tedy otázka regulace, jak přistupujeme k otázce zemědělství a potravinářství vůči trhu. Nemůžeme se tomu vyhýbat, nemůžeme odbíhat od otázek eh, kontroly nabídky. Nikdo nedal na stůl eh, do dnešního dne alternativu k mléčným kvótám. A já vám jasně říkám, když už se nebude existovat žádná evropská regulace, evropská kontrola poptávky, tak vznikne konkurence mezi jednotlivými evropskými zeměmi a trh vyřeší pouze jednu věc. Vyhrajou díky němu ti, kteří budou nejkonkurenceschopnější. Tečka. A všichni ostatní ponesou obrovské riziko. Takže já už jsem to říkal několikrát, ale chci, aby se o této otázce diskutovalo, aby se diskutovalo o regulaci trhu a to platí pro celé zemědělství a potravinářství. Dobře, já děkuji všem. Děkuji všem za vystoupení, samozřejmě děkuji také panu Rasmusenovi. Doufám, že ve své zprávě vezme v úvahu to, jak je tato, tento výbor nespokojený, pokud jde o problém mléka, jak ukázala i dnešní debata. My doufáme, že iniciativy tohoto výboru a iniciativy celého parlamentu se odrazí jak 5. října, tak především na té formální radě 19. a 20. října v Lucemburku. A teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Aktivita Evropského účetního dvora v oblasti zemědělství. A vítám zde ředitele účetního dvora Eduarda Fenesiho z první skupiny zemědělství a přírodní zdroje, který zde představí obecnou metodologii práce účetního dvora v zemědělském sektoru, včetně používaných metodologií a nedávných výsledků. Takže dávám slovo panu řediteli Fenesimu a doufám, že nám představí svou zprávu za 15, maximálně 20 minut. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, vážení členové výboru, dámy a pánové, Eh, nejprve bych rád jménem našeho účetního dvora vyjádřil eh, eh, oceněním toho, že mi umožňujete tady vás seznámit s výsledky práce našeho účetního dvora. Vím, že je pro vás čas velice vzácný a proto se pokusím hovořit co nej kratší eh, dobu. Pochopitelně, pokud budete mít eh, po mé prezentaci jakékoliv dotazy, velice rád na ně, odpovím, na ně odpovím. Eh, Dobře, chtěl bych říci, že náš účetní dvůr se skládá ze čtyř audit, auditních skupin, které se specializují na výdaje. kromě toho máme jednu horizontální skupinu pro audit. Skupina jedna, ze které já pocházím, má na starosti audit výdajů Eh, které souvisejí se zemědělstvím a rozvojem venkova, eh, rybolovem, životním prostředím a ochrany, ochraně spotřebitelů a zdravotní politiky. Eh, dohromady máme asi 140 auditorů a pochopitelně také podpůrných podpůrné týmy, které mají na starosti dohled nad 57 916 miliony euro. Co se týče vlastní metodologie, eh, náš dvůr aplikuje mezinárodní eh, standardy pro audit, eh, ti, které byly vyvinuty Intosajem, což je mezinárodní organizace auditorů a také IFAKu, což je Mezinárodní federace účetních. My jako člen Intosaje se zúčastníme velice aktivním způsobem při rozvoji těchto standardů. Zodpovědnost eh, našeho účetního odbora eh, zahrnuje finanční audit, eh, podobně také audit výkonový a snažíme se tímto způsobem přispět ke zlepšení řízení financí v rámci EU a působit i jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Nejprve bych velice stručně rád řekl něco o metodologii našeho účetního dvora, chtěl bych říct si také něco o výsledcích našeho finančního auditu a pak eh, řeknu ještě něco o otázce auditu výkonu Eh, finanční audit znamená, že se zabýváme tím, jestli finanční operace byly správným způsobem zaznamenávány, byla o nich poskytnuta příslušná informace a jestli by také provedeny tak, aby to odpovídalo právním předpisům a také regulaci. Eh, základním výstupem eh, finančního auditu je DAS, Ehm, DAS používáme na základě francouzské, eh, francouzského názvu Declaration d'assurance. Toto DAS vydává uh, účetní dvůr uh, rozpočtovým orgánům a potom se o tom to DASu hovoří také v rámci diskusí o absolut, absolutoriu. uh, Eh, pro vaši informace, eh, zpráva za rok 2008 eh, bude předložena výboru pro rozpočtovou kontrolu 15. listopadu letošního roku. Co se týče DASu, DAS se skládá ze dvou komponent. Za prvé je to stanovisko týkající se spolehlivosti účtů a druhý potom je stanovisko, které souvisí s tím, jestli všechny transakce proběhly podle příslušných regulací a příslušných právních úprav. Sem patří například i to, do jaké míry evropské instituce jsou schopny řídit eh, ty části rozpočtu, které spadají pod jejich eh, pravomoce, včetně přímého řízení ze strany komise a sdíleného řízení se členskými státy. Kromě toho mají na starosti také kontrolu finančních operací a to, jestli byly správným způsobem zaznamenány a realizovány eh, na základě příslušných právních a jiných úprav. Eh, soud eh, většinou došel k pozitivnímu stanovisku, co se týká spolehlivosti účtu, i když eh, při některých příležitostech s určitými výhradami toto konstatoval. Ale až do dneška stanovisko týkající se právě toho, do jaké míry toto odpovídá právním úpravám, toto hodnocení bylo v zásadě negativní. Co se týče zemědělství, DAS také vykázal jasné zlepšení, ke kterému došlo během, během několika let. E, e, toto můžeme připsat e, hlavně zavedení systému IAXu a také tomu, že v současné době používáme režim jednotné platby a režim jednotné platby na plochu. Soud, pardon, náš účetní dvar věnuje obrovský, obrovskou pozornost verifikaci nároků a také dodatečných plateb, které vyplývají eh, z aktivace těchto nároků. Eh, účetní dvůr došel k závěru, že zavedení těch dvou programů eh, vlastně snížil potenciál pro nepravosti v oblasti plateb. Přesto účetní dvůr eh, došel k závěru, že eh, v oblasti výdajů na rozvoj venkova stále ještě je vyšší výskyt chyb eh, částečně kvůli tomu, že jsou velice složité podmínky, které musí plnit zemědělci v této oblasti. Co jsem eh, týče eh, DASu vlastního, snad bude stačit, když řeknu, eh, že my provádíme různé analýzy systému a provádíme také testování, tak abychom zjistili, jestli ty systémy jsou skutečně v pořádku a také, abychom chránili zdroje komunity. Kromě toho vycházíme také z dalších zdrojů eh, důkazů, ale ty jsou sekundárního významu, ať už je to například zastoupení eh, řídících orgánů, eh, jako jsou například ředitelé těch platebních agentur, práce certifikačních orgánů a také deklarace <clears throat> generálního ředitele DG Agri. Tady jde o to, abychom určili správnost předpokladu, na jejich základě se tyto věci provádějí. Eh, eh, eh, účetní dvůr pochopitelně v některých případech využívá služeb také dalších auditorů. Co se týče využívání auditních zdrojů, tak právě finanční audit prohlášení o věrohodnosti spotřebovává až 50 dostupných zdrojů. Hmm. Můžete se podívat také na naši metodologii na našich stránkách. Teď k tomu auditu výkonu. Ve chvíli, kdy už byly přiděleny potřebné zdroje trvalým úkolům, jako je právě ten DAS, tak účetní dvůr přidělí zbylé dostupné zdroje auditům výkonu, kterým se někde také říká audity takzvaně hodnota za peníze. Ty se tedy věnují eh, určitým vybraným oblastem politiky a jejich úspornosti, účinnosti a efektivitě. A zabývají se tedy potom třeba eh, jaké cíle byl, jakých cílů bylo dosaženo, jaký byl dopad různých opatření a podobně. Dvůr přijímá víceletou auditní strategii pro čtyři roky, kde tedy vymezuje určitý konkrétní cíl. Stávající víceletá auditní strategie je zase k dispozici na naší webové stránce. Zaměřuje se to tedy zejména na oblasti, kde se hodně vynakládají finanční prostředky, nebo na oblasti, kde je e, zvýšená míra rizika. E, zvažují se také věci jako pravděpodobnost, zda účetní dvůr může přinést přidanou hodnotu, například tím, že potřebná politická rozhodnutí potom e, padnou včas. Také je velmi důležité, třeba konkrétně se zaměřujeme na e, to, jakým způsobem komise řídí projekty Life Nature, nebo jde třeba o potravinovou pomoc pro deprivované osoby, potom poskytování informací za zemědělské produkty, eh, nebo také řízení Evropské unie a podpory Evropské unie pro veřejné ukládání obilovin. A samozřejmě těch věcí je mnohem více, ale ještě bych zmínil zprávu, kterou jsme nedávno vydali k takzvané podmíněnosti, tedy cross compliance. Tam jsme se věnovali otázce, zda je cross compliance efektivní politikou. No a všechny tyhle ty audity, které proběhly, vedly k tomu, že jsme zveřejnili tzv. specializované zprávy, které jsou zase k dispozici na naší webové stránce. My se takhle budeme věnovat podobně i mléčnému sektoru. Kromě toho nás čekají další, dokončení dalších úkolů, jako je například provoz programu LEADER, bezpečnost dovážného masa, agri-environmentální opatření, e, postupy účetních uzávěrek nebo například reforma trhu s cukrem v Evropské unii. E, v současné době vytváříme výroční pracovní program pro rok 2010. Až bude schválen dvorem, tak jej náš zástupce pan Kaldejra přednese zde v parlamentu, zřejmě to bude v lednu 2010. Jinak jménem vedoucího auditní skupiny 1, eh, pana Gejzy Halaše, eh, máme vyřídit, že se omlouvá, že nemohl dnes přijít osobně mezi vás. Nicméně velmi rád přijde kdykoliv v budoucnosti, pokud si to budete přát. A samozřejmě i další členové skupiny jsou vám k dispozici. Já vám teď děkuji za pozornost a rád zodpovím na jakékoliv otázky, pokud nějaké budete mít. Děkuji. No, perfetto, dottore. Ne, eh, pane doktore, velmi jste se s tím vypořádal, vešel jste se do časového limitu, ale než přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, tak eh, pan Hashford se přihlásil o slovo. Velice stručně chtěl bych poděkovat eh, auditorům za tu práci, kterou odvádějí. Vím, že většinou se soustředíte hlavně na DAS, ale uh, Myslím si, že bychom měli se zmínit ještě o jedné věci, která by byla přidanou hodnotou. Já vím, že jste hovořil také o tom auditu faktického, eh, faktického výkonu. Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom audit, tomu říkali audit eh, využití eh, kvality, pardon, audit kvality využívání výdajů. Myslím si, že by pro poslance bylo velice užitečné, kdyby účetní dvůr byl ochoten ukázat prstem skutečně na ty, kteří se dopouštějí chyb. Protože v země zemědělství například se to e, netýká pochopitelně všech. A já si myslím, že kdybyste skutečně tím prstem ukázali na ty, kteří se dopouštějí těch nesrovnalostí, pak by to bylo velice užitečné. Děkuji vám. Doktor Fenesile vole reagire a queste Doktore Fenesi, chcete reagovat na tyto otázky? Ne? Dobře, Výborně, takže teď eh, přistoupíme k bodu 6 na pořadu jednání, protože, jak bylo řečeno, otázka politiky jakosti zemědělských produktů bude řešena až na konci dnešního zasedání. Bod 6 je velmi důležitý, takže vás upozorňuji, abyste tomu věnovali náležitou pozornost. Týká se to cen potravin v Evropě, provádění eh, cestovní mapy. Jak víme, už několik let ceny zemědělských produktů se vyznačují velkou volatilitou. Neustálý pokles zemědělských, cen zemědělských produktů, který jsme pozorovali po 30 let, se v roce 2007 přerušil a došlo k velkému nárůstu, který dosáhl svého vrcholu na konci roku 2008. Nicméně Potom byl zaznamenán pokles cen celé řady zemědělských výrobků. Nicméně strukturální konjunktura dále pokračuje na základě určitého předpovídání dalšího nárůstu v následujícím desetiletí. Takže ten problém je opravdu významný, důležitý a viděli jsme to především u mléka. Takže teď si tedy vyslechneme zástupce komise. Já chci poděkovat panu Basku. Pan Basku tady ještě není, bude mít pětiminutové spoždění. Je to tedy velmi citlivé téma, takže si myslím, že by bylo vhodné věnovat se tomuto bodu, této otázce volatility cen, Až pan Basku dorazí, bude hovořit o této cestovní mapě, o tomto plánu, což je skutečně skupina na vysokové úrovni o konkurenceschopnosti potravinářského a zemědělského odvětví která se zaměřuje na tuto otázku. Nicméně musíme mít na paměti to, a tady už vlastně zahajuji rozpravu, abych využil toho času, co budeme čekat na příchod pana Baskua si zaslouží naše pozornost, protože my připravujeme reformu společné zemědělské politiky a ten tzv. decoupling vedl k ještě větší volatilitě cen a k jejich růstu, na který jsme nebyli zvyklí. Nicméně něco pozitivního tady je, jak nám říkala komise, ale tyto pozitivní signály bez pochyby přicházejí pozdě a ne vždycky zemědělci jsou schopni překonat eh, ty velmi dramatické momenty, kdy jsou ceny skutečně nízké. Takže otázka je, jak řešit riziko zemědělství, jak čelit této volatilitě cen. Měli bychom se tím tedy zabývat, takže teď už tady dám slovo panu Baskovi, jakmile tedy dorazí. A potom si samozřejmě vyslechnu vaše příspěvky k této otázce. Teď si uděláme... Paní Garcia, pokud chcete vystoupit? Prosím. Ano, pane předsedo. Myslím, že toto vystoupení k otázce cen v Evropě bude velmi spojena s žádostí tohoto parlamentu a tohoto výboru ohledně observatoře zemědělských cen v Evropské unii. Já doufám, že pan Basku bude konečně hovořit o vytvoření této observatoře cen. Doufám, že ano. Za chvíli si ho vyslechneme osobně? Doufám, že ano. Tady se ale bude pouze prezentovat ta cestovní mapa a hlavní kroky. Já jsem chtěl zdůraznit politickou důležitost této záležitosti, protože se tím určitě budeme zabývat v budoucnosti, protože je zde problém, jak kontrolovat, jak řešit tuto volatilitu protože to bude téma, které nás bude určitě zajímat i v budoucnosti nad rámec nějaké observatoře. Kdo požádal o slovo? Viděl jsem, že tady někdo zvedá ruku. Ano, děkuji. Toto v podstatě souvisí s tím, o čem se teď bavíme. Volatilita jak vstupu, tak výstupu. E, teď brzy bude zima a e, budeme potřebovat stále více proteinu a protein je stále dražší. E, důvod pro to je ten, Eh, jak přistupuje eh, komise ke geneticky modifikovaným eh, soje. Um, Například v loňském roce eh, jsme nesměli používat soju, která měla skutečně pouze stopy eh, geneticky modifikovaných organismů. Eh, jinými slovy, toto znamená, že můžeme očekávat vysokou, vysoký nárůst ceny soji. Já bych byl velice rád, kdybychom k těmto otázkám přispali rozumně. Dobře, mezi tím dorazil pan Basku. Takže já mu s radostí dám slovo, aby nás informoval o cestovní mapě a po vystoupení pana Basku, jak jsem říkal, dorazil pan Basku, dávám mu slovo a po jeho vystoupení si vyslechneme debatu. Takže prosím, máte slovo, pane Basku. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád omluvil za toto mírné spoždění a měli jsme malý problém s koordinací, takže doufám, nebo čekám, až bude také spuštěn počítač, až mi tam vloží heslo, abych vám mohl pustit prezentaci na toto téma, které je poměrně technické. Ale zatím bych využil toho času k tomu, abych uvedl toto téma. Cílem této prezentace je ukázat vám stav prací, které byly realizovány v rámci implementace tzv. roadmap, cestovní mapy, která byla vytvořena a přijata komisí v prosinci roku 2008 v zájmu analýzy a přeskoumání fungování potravinářského sektoru v Evropské unii, a která navrhla určitá doporučení a politické návrhy. Ty jsou tedy, těch je pět a jsou obsahem této cestovní mapy. Na úvod bych rád řekl dvě věci. Za prvé, pořád ještě pracujeme na zavádění této cestovní mapy, takže vám nebudu moci do detailu představit všechny závěry naší práce a také základní doporučení politického charakteru, které by měly vyplynout z těchto prací. A druhý bod je ten, že než opravdu přistoupíme k jádru věci, tak bych rád připomněl některé otázky Rád bych připomněl, proč tato cestovní mapa a z čeho vycházíme v celé této problematice, který se týká potravinářství a zemědělství. Takže to vypadá, že zatím <laughs> nemáme možnost použít eh, počítač. Všichni budete mít k dispozici kopii, takže já budu vycházet z těchto slajdů. Před dvěma lety jsme začali mnohem intenzivněji pracovat na potravinářsko-zemědělském sektoru, protože od druhého pololetí roku 2007 jsme byli konfrontováni s obrovským nárůstem cen zemědělských výrobků a to vedlo také k velkému zvýšení spotřebitelských cen potravin. A také po snížení cen zemědělských produktů po polovině roku 2008 jsme zjistili, že spotřebitelské ceny potravin neklesaly tak rychle, jako tehdy vzrostly. Takže jsme získali určité pochybnosti o tom, jak funguje tento sektor a jakým způsobem se na sebe vážou ceny, které jsou placeny producentům, které jsou placeny zpracovatelům a které potom platí spotřebitel. To všechno se odráží na celý sektor. Netýká se to pouze vztahu mezi zemědělstvem a Ehm, distribucí a průmyslem. Byly vyjádřeny také určité pochyby ohledně úrovně cen potravin v Evropské unii. Pokud se podíváte na tyto grafy, které máme na slajdech číslo 3 a 4, tam se, týká, tam se hovoří o tom velkém zvýšení cen mléka na konci roku 2007. Přitom hlavní mléčné výrobky klesly o 50 až 60 zatímco spotřebitelské ceny klesly pouze o 1 Před několika měsíci byly zvýšeny o 10 a potom klesly pouze o 1%, zatímco ceny placené výrobcům klesly o 50 až 60%, takže si opravdu můžeme klást otázku o dobrém fungování tohoto sektoru. Na slajdu 4 také vidíte, že jsou tam velké rozdíly mezi cenami hlavních potravinářských výrobků o, v rámci tedy členských států vidíme, že jsou zde velké rozdíly v cenách jednoduchých produktů, jako například eh, chléb, eh, sekaného vězí maso a tak dále. Takže tam jsou eh, rozdíly, které potvrzují pochybnosti o dobrém fungování potravinářsko-zemědělského sektoru. A na tomto základě byly eh, vytvořeny určité iniciativy, které byly zahájeny 24 až 30 měsíců, nebo tedy před 24 až 30 měsíci. Základem je sdělení z května roku 2008, které se týkalo sledování potravinářských cen, role spekulace, to znamená přeskum fungování celého sektoru. Druhá iniciativa, která byla zahájena, se týká sdělení z prosince 2008 kdy tedy byla navržena tato cestovní mapa obsahující pět významných návrhů a paralelně s těmito pracemi komise byly zahájeny další iniciativy, například práce skupiny na vysoké úrovni o konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru ale také v roce 2008 a 2009 eh, jsme toho využili, nebo rada využila prací, které jsou provedeny v rámci fungování vnitřního trhu na úrovni velké distribuce eh, to znamená supermarketu, hypermarketu. Takže to jsou práce, které nám umožnily poněkud osvětlit fungování zemědělsko-potravinářského řetězce. Teď bych se rád vrátil ke slajdu číslo 6. Abychom se tedy vrátili eh, k této cestovní mapě, tam máme pět eh, hlavních eh, návrhů. Ten první se týkal zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru. Ten druhý se týkal posílení uplatňování pravidel hospodářské soutěže v celém sektoru. Třetí návrh ehm, chtěl přeskoumat dopodrobna regulační rámec, právní rámec, v němž funguje tento sektor v jednotlivých členských státech. Čtvrtý návrh se týkal vytvoření nástroje na sledování cen zemědělských a potravinářských produktů a pátý nástroj se týkal toho, že v případě potřeby by se mělo zjistit, zda není nutno zavést opatření, aby se omezil dopad spekulací na trhu s derivovanými nebo tedy s odvozenými výrobky. Takže eh, pokud jde o zavádění do praxe těchto pěti mm, návrhů. Já se zmíním o některých. Ten první se týká posílení konkurenceschopnosti potravinářsko-zemědělského sektoru. Tento návrh byl vydán prostřednictvím skupiny na vysoké úrovni o konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství. Tato skupina vydala 30 doporučení, která se budou uplatňovat následující dva až tři roky a tato doporučení se týkají pěti hlavních témat. První to je eh, Zemědělská a environmentální politika, druhé téma je fungování jednotného trhu v rámci potravinářství, třetí se týká fungování průmyslu, potravinářského průmyslu, čtvrtá oblast doporučení, čtvrtá skupina doporučení se týká otázek výzkumu a inovace a pátá oblast se týká obchodní politiky a vývozu. Druhá velká oblast, kde jsme hodně pracovali, se týká vztahu mezi jednotlivými eh, články toho řetězce, takže i zde jsme konali celou řadu slyšení se zúčastněnými stranami a také se sítěmi eh, s orgány, které jsou pověřeny sledováním hospodářské soutěže na úrovni členských států. A vyvodili jsme z toho několik věcí. Za prvé to, že existují, potenciálně existují praxe, které narušují hospodářskou soutěž v některých sektorech a v některých zemích. Hodně jsme pracovali na vztazích mezi ehm, tím, zda je možno mít určité praktiky, které by byly nespravedlivé, obchodní praktiky, které by byly nespravedlivé vůči některým článkům tohoto řetězce. Takže, jak jsem říkal, byla odvedena určitá práce, určitě budou předloženy návrhy, které budou prezentovány v následujících ehm, týdnech. Čtvrtá oblast se týká transparentnosti, to znamená zavádění nebo vytváření nástroje na sledování cen zemědělských a potravinářských výrobků. Samozřejmě je nutno také sledovat eh, trh eh, s odvozenými výrobky a zde vytváříme nástroj na sledování cen v celém sektoru ve všech členských státech, jak to existuje například na úrovni některých zemí. A samozřejmě udělali jsme celou řadu analýz, které se týkají rozdělení přidané hodnoty v rámci řetězce. Bohužel nemáme to na slajdech, ale vzhledem k tomu, že to jsou velmi technické otázky, tak se omezím na to, že představím ty hlavní závěry těchto analýz. První závěr je ten, že vidíme, že už 15 let poměrně značným způsobem klesá podíl zemědělství na celém přidané hodnotě v tomto řetězci. V roce 95 jsme měli pocit, eh, že ten podíl zemědělství byl 31%, v roce 2005 to už bylo 24% a to je především způsobeno tím, že zemědělství velmi těžko uh, dokázalo promítnout zvýšení eh, surovin do cen svých produktů, které jsou v podstatě už 15 let poměrně stabilní. Další závěr se týká v oblasti rozložení cen, že už asi 15 let eh, dochází k velmi eh, malému vyrovnávání těchto cen mezi zemědělstvím a průmyslem a distribucí, takže je to tedy vyrovnávání, které je mnohem silnější, výraznější v nových členských státech. A velmi zajímavé je, že se to velmi změnilo ve své povaze a ve své šíři od roku 2007, to znamená od velkého zvýšení surovin, protože vidíme, že je zde takový fenomén, že ceny potravin velmi vzrostly v roce 2007, když vzrostly ceny zemědělských výrobků, zatímco na začátku roku 2008 vidíme, že ceny potravin klesají velmi mírně, opravdu jako peříčko, zatímco ceny zemědělských surovin prudce klesly, opravdu se propadly, takže zde máme problém asymetrie, je zde opravdu problém vyrovnávání cen v tomto sektoru. Pokud jde o tyto závěry, co můžeme udělat v tomto okamžiku je velmi obtížné vyvozovat obecné závěry, které by platily pro celý sektor a pro všechny země, protože každá země je specifická podle toho, jaké jsou zde produkty, podle toho, o jakou zemi se jedná. Důvody pro toto malé vyrovnávání cen, malé přesuny cen často neodrážejí problémy fungování tohoto sektoru. Mohou odrážet pouze situaci, která je způsobena uh, strategiím, které jsou eh, vyvolány nějakou dlouhodobou smlouvou mezi jednotlivými eh, články řetězce takže to jsou věci, které nemusí svědčit o špatném fungování celého sektoru, pozorují o špatném nastavení. Na závěr bych chtěl říci, že všechny tyto práce se právě dokončují. Pravděpodobně předložíme zprávu v následujících měsících, která se bude týkat o fungování tohoto sektoru. Budou zde také politická doporučení, která s tím budou souviset, takže mělo by to být schváleno komisí do konce roku 2008. Děkuji. Děkuji. Já děkuji panu Baskovi za jeho prezentaci. Myslím, že je velmi důležité prohloubit tyto analýzy, které provádí komise. Protože, jak to vidíme u mléka, tak i v celé řadě dalších zemědělských odvětví pozorujeme velký propad cen zemědělských produktů který se neodráží na, ve snížení cen potravin. Takže to je jeden z problémů, kterým jsme se zabývali zde v tomto výboru velmi často a měli bychom prostudovat důvody, proč není schopno nebo nejsme schopni eh, zachovat tuto přidanou hodnotu na úrovni zemědělství. Samozřejmě je zde určitý organizační problém. Zemědělský svět eh, má problém zorganizovat se, protože nemá příliš velkou smluvní pravomoc. Nicméně je třeba zjistit eh, případy, ve kterých eh, toto, tento přenos hodnoty Eh, vůbec eh, neposkytuje nic těm dvěma slabým článkům celého řetězce. To znamená na jedné straně výrobcům a na druhé straně spotřebitelům. Takže já vyzývám komisi, aby prostudovala tyto aspekty, aby je prohloubila, protože máme za to, že tématem volatility cen se budeme zabývat do budoucna podrobněji. Pozorujeme obrovské výkyvy cen, na které jsme nebyli zvyklí. Ale pokud uděláme krok zpět v čase, ještě předtím, než v 60. letech byla zavedena společná zemědělská politika, tak přesně to se na evropských trzích eh, odehrávalo. A právě proto jsme zavedli společnou zemědělskou politiku, abychom stabilizovali ceny a zisky. A dnes, eh, když máme společnou zemědělskou politiku, která je uh, Eh, charakterizována oddělením podpor od produkce, takzvaným decouplingem, tak se vracíme k velké volatilitě cen, takže je třeba prohloubit tyto poznatky, abychom potom mohli zavést politiky, které by mohly pomoci řízení rizik ze strany zemědělců. Takže okamžitě zahajuji debatu. O slovo požádal pan Stardy. No, he's already there. Yeah, okay. Uh, thank you, Chairman. Uh... Děkuji. Jako vždycky tak musím prohlásit, protože tady možná je tisk nebo někdo, tak jsem také zemědělcem, jsem předsedou eh, Farmářské unie už eh, řadu let a také v tomto výboru působím už 15 let. Mě by zajímalo, na jaké planetě žijete, pane zástupče komise, protože Maj, moje farma funguje jako zemědělský biznis. To není farma, ze které já bych sám a moje rodina žili. Já jsem se tady díval, že třeba cena ropy roste, což ovlivňuje eh, dusíkaté eh, hnojivo. Ovšem Jestli si vzpomínáte ještě na komisaře eh, Petra Mendelsna, eh, ten tenkrát zavedl taková antidumpingová opatření, která eh, nebyla úplně ideální. Ovšem, pokud tomu nerozumíte, tak prostě zemědělství nemůže být rodinným podnikem. Je potřeba Eh, aby vydělávalo. My jsme nedávno schválili eh, legislativu o pesticidech, které bude, eh, která bude mít obrovský dopad na zemědělce. <laughs> Samozřejmě lidé jako já nebudou pokračovat ve výrobě potravin, pokud z toho nebudeme mít nějaké zisky. Přešli bychom třeba na výrobu energií. Takže prosím vás, já se ptám, jak dlouho to bude trvat, že v Evropské unii budeme mít eh, levné jídlo, protože, jak zde také padlo, spotřebitelé některak neměli žádný užitek z těchto snížených cen, které se platí výrobcům. Například pšenice se prodává zhruba za 100 euro za tunu. Eh, před několika lety to bylo téměř dvojnásobek. Tenkrát si stěžovaly potřebitelské organizace, že cena chleba roste. A já si tedy myslím, že se musíme podívat na to, jak zajistit jednak potravinovou bezpečnost dodávky potravin, ale jak zajistit zároveň, že zemědělci se mohou uživit výrobou potravin. Děkuji, Ernst Garcia. Děkuji, pane předsedo mě trochu zklamalo to, co zde přednesl zástupce komise, protože před volbami já jsem poslankyně v tomto výboru 7,5 roku a při mnoha příležitostech jsem v tomto výboru slyšela stejné závěry, jako dnes přednesl pan zástupce komise. Je pravda, že jsme nepotřebovali takovouto zprávu. Nemuseli jsme dělat tuto zprávu proto, abychom zjistili, že jsou zde rozdíly v cenách mezi trhem a mezi tím, co dostávají zemědělci. Tento výbor před volbami schválil zprávu paní Bacely, se kterou jsem spolupracovala jako stínová zpravodajka EPP. A tato zpráva, kterou schválil parlament drtivou většinou, žádal Evropskou komisi o vytvoření observatoře cen, observatoře evropských cen. To je systém, který můžete velmi jednoduše zavést na základě nástrojů, které máte a ten by umožnil producentům dělat jednu věc, na kterou už dlouho čekají protože ne vždycky eh, je možno řešit eh, situace, kdy Zemědělci musí opustit trh, protože nejsou schopni žádným způsobem eh, přežít na tom trhu. Vy jste říkal, že podíl zemědělců na přidané hodnotě klesnul z 31 na 24%. Nejde o to, že oni by sami nechtěli zvýšit ceny, ale distribuce jim to často neumožnila. My jsme měli slyšení, pan Des mě může říci, že mám pravdu, protože tady také byl a zemědělci si přišli stěžovat na tuto situaci, protože my potřebujeme volnou soutěž a potřebujeme soutěž sociální tržní ekonomiku, která bude udržitelná, a to i v zemědělství. A právě proto, o co nás žádali zemědělci potřebujeme systematicky zveřejňovat zemědělské ceny a proto jediné opatření, které můžeme nabídnout, je vytvoření této cenové observatoře, které vy musíte udělat, protože pokud to neuděláte do eh, tohoto ledna, kdy parlament bude muset znovu rozhodovat, tak se budeme muset vrátit eh, k této zprávě z vlastní iniciativy, abyste si konečně vyslechli hlas evropských občanů a zemědělců a také nás poslanců, kteří jen hájíme stanovisko zemědělců a našich občanů. Děkuji, Albert Des. Děkuji, já tady náhodou mám pár statistiky, které jsou velmi zajímavé. Vztahují se tedy zejména na Německo, takže se nedají přenést na další země. Ale je zde srovnání mezi eh, eh, roky 70 a 2007. Takže v roce 1970 jsme ještě v zemědělství eh, měli podíl eh, asi 57% na té spotřebitelské ceně, potom se to změnilo, snížilo. V roce 2007 jsme měli poměrně dobré ceny obilovin v Eh, tady se třeba uvádí eh, cena eh, za tunu obilovin 18 euro. Takže většinou tady vidíme třeba srovnání mezi 76 centy v tom roce 70 a 250 centy v roce 2007. Takže každopádně ta cena, kterou dostane výrobce, má malý dopad na to, jakou cenu eh, bude platit spotřebitel takže bychom určitě mohli zemědělcům přiznat vyšší částky, aniž by to nějak negativně ovlivnilo spotřebitele. V Německu jsou ovšem potraviny výrazně zlevnily. Tady je osm druhů potravin. Nebudu je všechny uvádět. A prostě rozdíl je v tom, že na to, aby si vydělal na, ty, na těchto osm potravin, musel e, nějaký průmyslový zaměstnanec pracovat 4 hodiny a 2 minuty a v tom roce 2007 už to byla jenom jedna hodina a pár minut. Takže ta situace se pro spotřebitele rozhodně nějak výrazně nezhoršila. A My tedy musíme zajistit, aby i zemědělci měli něco z tohoto pozitivního vývoje. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. A nyní má slovo pan Jar. Děkuji. Já tohleto téma považuji za obrovsky důležité, protože zde jde i o důvěryhodnost politiky. My chceme přesvědčit zemědělce o sociálním e, zemědělství. Hovoříme tady o přiměřených cenách a podobně, ovšem jsou tady dva problémy. Když řekneme, ta cena je příliš nízká, tak potom samozřejmě zemědělci řeknou, že budou muset hledat jiné alternativy příjmů samozřejmě jde tedy o to, zda bude své obiloviny prodávat tedy do potravinářského průmyslu a nebo zda začne vyrábět bioplyn. Druhá věc je velmi důležitá, to tady řekl i zástupce komise. Když ty ceny kolísají, když se jaksi nepředávají tak já to prostě považuji za podvod. Protože přece jenom dochází k růstu spotřebitelských cen a já si tady myslím, že eh, ta nejsilnější zbraň, kterou máme, je transparentnost, to znamená, kdy se jasně ukáže a zveřejní, kde leží ten problém. Protože je úplně nesrozumitelné, jako říkal kolega Des, že se takhle zneužívají zemědělci, že dostávají opravdu e, směšné částky, zejména když se třeba cena obilí zdvojnásobí. a přesto máme pořád takový dojem, že zemědělci jsou úplně vykořišťováni a že dostávají teda stále méně peněz. Pro mě je to naprostý podvod. Bene, José Bové, jak je to la parola? José Bové požádal o slovo. Já jsem překvapen tím, co bylo před chvílí řečeno o cenách a nástrojích, o napra- pro napravení těchto věcí, chtěl bych připomenout, že světové ceny nikdy nebyly ekonomickými cenami. Světové ceny jsou pouze ceny politické, ceny dumpingové. Vidíme to u mléka, věci jsou velmi jasné. Když se podíváte na Nový Zéland, 1% produkce a všechno je zničeno. Takže teď problém Evropy je ten, že v rámci jednání na poli VTO jsme přistoupili na to, aby vnitřní ceny byly ceny tržní, tržní ceny světové. A proto jsme v situaci, kde už není žádná možnost budovat cenovou realitu, která by umožnila zemědělcům pokrýt své výrobní náklady. Takže já mám pocit, že debata tak, jak je nastolena, především tedy v tomto dokumentu, že to je dokument pro potravinářský průmysl, ale není to dokument pro zemědělce. Pokud tedy budeme dále pokračovat v procesu, který jsme zahájili, tak zítra budeme mít celosvětové zásobování v potravinářských výrobcích, ale už nebudeme mít v Evropě jediného zemědělce. Takže už to není zemědělská politika, kterou děláme, ale je to politika ve prospěch potravinářského průmyslu. A myslím si, že je to velmi nebezpečné, že se musíme vrátit eh, k těm základům. Dobře, děkuji, Jose. Paní Polson. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že zemědělec v Evropě i v ostatním světě pracuje především v rámci malých podniků. Zemědělské podniky jsou tedy především malé podniky a přitom se daří spíše těm velkým podnikům, velkým globálním podnikům, které mají prostředky k tomu, aby si zajistili energii, chemické produkty, hnojiva a tak dále. Jsou to ty velké podniky na celosvětové úrovni, zatímco zemědělství to už v podstatě z toho moc nezbývá. Zemědělci se snaží spojovat do větších podniků a já si myslím, že výrobci mléka jsou velmi důležití, ale jsou v rukou něčeho většího, nedokáží sami reagovat, sami se vyléčit z této nemoci. Takže já si myslím, že bychom se měli pokusit lépe analyzovat to, proč zemědělci jsou v takové situaci, pokud jde o produkci potravin. Hospodářská soutěž nefunguje. A je zde celý řetězec zprostředkovatelů mezi zemědělci a spotřebiteli. Takže si myslím, že možná bychom neměli deregulovat zemědělství, ale regulovat jej jinak. Myslím si, že teď nemůžeme žádat eh, o to, abychom se vrátili k situaci, která existovala v minulosti. Eh, něčemu, co už v budoucnosti platit nebude. Myslím si, že bychom měli vytvořit stabilizační mechanismy, mechanismy, které tedy povedou ke stabilizaci cen, které jsou zatím eh, velmi volatilní, velmi se pohybují a je to velmi těžko předvídatelné, takže bychom měli přijmout více opatření ve prospěch trhu, které budou mít stabilizující efekt, a to ve prospěch zemědělců, kteří trpí propadem cen, možná bychom měli eh, vytvořit nějaký pojišťovací fond, jako máme teď eh, pro případy nějakých katastrof, sucha nebo záplav. Já si myslím, že máme před sebou opravdu spoustu práce v současné době a měli bychom se pokusit eh, se zamyslet možná určitým novým způsobem. Děkuji, paní Paulsen. Je velmi důležité zamyslet se nad novými nástroji, protože my budeme muset eh, přistoupit k tomu problému volatility cen ne z nástroji minulosti, protože si myslím, že nikdo se nechce vrátit k těm minulým nástrojům, ale určitě budeme muset eh, přemýšlet o nových opatřeních eh, na stabilizaci příjmů zemědělců. Samozřejmě musíme vymyslet nějaký nový přístup k zemědělství. Pan Schmidt požádal o slovo, prosím, máš slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, budu velice stručný, já budu pouze reagovat na to, co říkal Jose Bove a pan Sedy, eh, možná, že budu trošičku mírnější než pan Sedy a komise. Myslím si, že toto je otázka, na kterou se musíme soustředit. Myslím si, že souhlasíme s tím, že je eh, v této oblasti velký problém. Hovořili jsme o tom že názor tohoto výboru a tohoto parlamentu je jasný. My v tom vidíme problém. Myslím si, že bychom v GAPu eh, eh, myslím si, že bychom měli mít výzkum, eh, který se bude týkat. Mně se líbilo to, co tady někdo řekl, nemůžeme dělat nějaké obecné závěry, protože existují specifické podmínky na různých, v různých zemích, ale na druhé straně ty politiky jsou společné a způsob, jak společnou zemědělskou politiku eh, představuje komise v rámci jednání Světové obchodní organizace, ty jsou, to je také věc, která je společná. Myslím si, že jakákoliv cestovní mapa musí naznačit určitý cíl této cesty a já zatím žádný cíl nevidím. Možná, že stále ještě je to rozpracované a je potřeba se tomu ještě věnovat, ale přesto mám určitou obavu, že e, toto bude zase další příklad studie, která nás nikam neposune. E, e, mělo by dojít k, k zásadní reformě společné politiky, mělo by dojít k zásadní reformě Světové obchodní organizace komise a myslím si, že eh, komise by neměla dělat nic, eh, co by vedlo ke snížení suverenity eh, Evropy v této oblasti. Můj názor je ten, že tyto věci nejsou příslušným způsobem koordinovány a myslím si, že na tom ztrácí některé části evropského zemědělství. Vy jste říkal, že by to mělo být všechno hotové do konce roku. Mě by eh, zajímalo, jestli výsledky této studie skutečně nám poskytnou informace pro budoucí diskuse o tom, kam se ubírá společná změstská politika, jestli existují určité eh, eh, priority, jestli ty rozdíly mezi cenami by měly být také předmětem našich diskusí. Čili bude toto dělat komise, nebo budeme mít 20 různých priorit, které spolu v zásadě nebudou kompatibilní. Děkuji, pane Šmite. A tuto debatu uzavře místo předseda Vojčechovsky. Děkuji, pane předsedo. Dobře, že vedeme tuto diskuzi a myslím si, že tak krok za krokem dojdeme k potřebě toho, že je nutno vést zásadní debatu o tom, zda opravdu potřebujeme zemědělství v Evropské unii. E, já jsem po druhé poslancem a průběhu celého toho prvního volebního období jsme diskutovali o reformách, které směřovaly k tomu ne, aby se zemědělství rozvíjelo, ale abychom zemědělství krok za krokem eh, likvidovali. Ať už se jednalo o mm, trh s vínem nebo o trh s cukrem, vždycky šlo o to, jak eh, donutit zemědělce k tomu, aby produkovali méně. A zatím jiní dělali něco jiného. Nedávno jsem byl v Japonsku Možná někteří z vás eh, také byli v Japonsku a viděli jste to. A tam jsem viděl, že na každém kousku země roste rýže. Někde dva ary eh, za baráky nebo za domy a už tam roste rýže. To se určitě nevyplatí. A oni tu rýži sejí, sbírají, jedí. Proč to dělají? A proč se nám v Evropské unii vůbec nic nevyplatí? Těm Japoncům se to přece taky nesmí vyplatit. Já jsem se eh, ptal eh, japonských rolníků 3 dolary za kilogram rýže. Tam je cena rolníkovi vyšší, než jakou platí spotřebitel za rýži v obchodě. A eh, pan Des mluvil o tom, jaké jsou naše ceny. My se v podstatě vracíme do základního výchozího bodu. Chceme mít zemědělství nebo ne? Protože to vypadá tak, že zatím ta politika je vedena v tom smyslu, že my si říkáme, že v podstatě zemědělství už nepotřebujeme a tím ho doprovázíme postupně do jeho konce a já s tím rozhodně nesouhlasím. Děkuji vám za pozornost. Bene, nessuno è d'accordo. Nikdo nesouhlasí s tím, abychom zničili zemědělství a tento výbor bude pracovat na tom, aby se to nestalo. Teď dám na pár minut eh, ještě slovo panu Baskuovi, aby eh, stručně reagoval na naše vystoupení a potom přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Pane Basku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za otázky, které byly položeny a za návrhy. Budu se snažit reagovat na dvě, tři konkrétní otázky. Ano, Počítá se s tím a je mi opravdu líto, že jsem musel vést tuto debatu teď, protože jsme ve finální fázi přípravy těchto výzkumných prací a těchto politických doporučení, které budou předloženy. Mělo by se to konat do konce října nebo na konci října, začátku listopadu, takže za měsíc, za měsíc a půl bychom měli mnohem více konkrétních prvků, které bych mohl představit. A ta cenová observatoř o kterou jste tolik eh, žádali, tak to bude prezentováno do konce tohoto roku. Zatím to ještě samozřejmě finalizováno není, takže budeme muset ještě počkat eh, následující měsíce, ale je jasné, že tato otázka fungování zemědělského potravinářského sektoru je prioritní otázkou pro komisi. Já vám musím říci, že se domnívám, že jsem málo kdy pracoval tolik s ostatními generálními ředitelstvími například pro hospodářskou soutěž, pro fungování vnitřního trhu, pro spotřebitele, pro statistické nástroje, pro ekonomické a měnové záležitosti a finanční záležitosti a tak dále. Takže opravdu je to obrovský kus práce. Je pravda, že měsíc a půl před koncem prací se velmi těžko prezentuje něco konkrétního opravdu jsem vám nemohl prezentovat nic, co jsme ještě nedopracovali. Další bod, který jsem chtěl říci, je ten, že si myslím, že všichni žijeme na stejné planetě, ale hovoříme různými jazyky a vidím, že je zde problém s překladem ohledně vývoje výrobních nákladů. Já jsem neřekl, že výrobní náklady klesly, ale eh, klesá podíl zemědělství na přidané hodnotě. To odráží neschopnost zemědělského sektoru odrazit v ceně svých výrobků nárůst eh, cen vstupu surovin. A třetí věc je, že je pravda, že podíl zemědělských výrobků nebo cen zemědělských výrobků v cenách, které platí spotřebitel za potraviny, Eh, klesla, ale myslím si, že je to mechanický efekt. Všechny ostatní náklady eh, jako náklady na energii, náklady na kapitál, náklady na pracovní síru rostou. Takže je jasné, že mechanicky, když se to všechno sečte, tak eh, ty ceny rostou a podíl zemědělských cen postupem času klesá a je jasné, že spotřebitelé stále více spotřebovávají více zpracované výrobky a to vede k tomu, že přidaná hodnota ze strany zemědělského sektoru klesá ve srovnání s přidanou hodnotou, která je generována v rámci to celého toho řetězce. Takže na závěr bych řekla, že je to pro komisi opravdová priorita. Vytvoříme celou řadu politických doporučení. Bude to vycházet z těch výzkumných prací, protože bez výzkumu bychom přijali špatná rozhodnutí a toto vše by mělo být k dispozici na přelomu října a listopadu. Děkuji. Výborně, doufáme, že brzy dostaneme nové informace ze strany komise. A nyní přistoupíme k bodu 5, nebo tedy vrátíme se k bodu 5, a vzhledem k tomu, že pan Giancarlo Scotta se k nám mezi tím přidal. Budeme hovořit o politice kvality zemědělských výrobků a o strategii, kterou bychom měli sledovat. Chtěl bych vám říci, že tato zpráva je v podstatě odpovědí na sdělení komise o politikách jakosti, což je jedna z nejdůležitějších iniciativ, které byly navrhnuty v rámci roku 2009. Já bych k tomu přistoupil tak, že bych okamžitě dal slovo zástupci komise, takže to je paní Benite Salas eh, z generálního ředitelství pro zemědělství a potom eh, přistoupíme k panu eh, Scottovi, který uvede svou zprávu a potom otevřeme rozpravu mezi námi. Takže slovo má komise paní Benítez Salas. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové velmi eh, rychle zhrnu politiky jakosti Evropské komise, protože jsme byli požádáni o technickou prezentaci, abychom umožnili tomuto výboru rychle se seznámit s aktuálními tématy, které už teď mají na stole. Dovolte tedy, abych začala takovou připomínkou, jak se rozvíjela tato politika. Začínáme v letech 60-70, kdy byly vytvořeny první standardy komercializace, byly vytvořeny společné tržní organizace, potom eh, v letech 80. byly vytvořeny první normy pro označování, aby zde byla tedy diferenciovaná kvalita v oblasti vína. V 90. letech byly vytvořeny dobrovolné systémy diferencované kvality, to byly tedy první pravidla pro ekologické zemědělství a potom ty slavné označení, ochranné označení původu. A potom eh, zaručené regionální speciality. Když došlo ke zdravotní krizi, tak se posílili, posílila pravidla ohledně bezpečnosti zemědělských produktů a po reformě společné zemědělské politiky došlo k takzvané cross compliance, která vedla k tomu, že byla zpřísněna environmentální pravidla a že se překládala větší důležitost jakosti v oblasti zemědělství. Takže na konci 90. let máme tři velké bloky pravidel, jimiž se musí zemědělci řídit. Jedny jsou povinné, což je tedy ten základní soubor, to minimum, to jsou pravidla jak jsem říkala, týká se to hygieny, eh, zdraví zvířat a životního prostředí. A pak jsou to některé dobrovolné nástroje, jak jsem říkala, označení původu, geografická označování a regionální speciality. To všechno má své logo, abychom udělali lepší diferenciaci, lepší odlišení na trhu. Co se stalo v průběhu let? To vedlo k určité složitosti politiky, v této oblasti, protože standardy komercializace se rozvíjely v průběhu všech těchto let roztříštěně, nástroj po nástroji, sektor po sektoru a nebyla zde žádná návaznost. Rostly exponenciálně a výsledek je, jaký výsledek je ten, že na trhu se objevila celá řada eh, log, celá řada způsobů, jak identifikovat kvalitu výrobku. Někdy se to týkalo takových věcí, jako třeba eh, ceny, zdravotnictví, eh, obaly a tak dále. Takže spotřebitel a svědčí o tom i hodnocení dopadu, je určitým způsobem zmaten. Politika jakosti chce dosáhnout následujícího. Myslím si, že jsou to velmi grafické, velmi názorné obrázky. Chceme mít takové nástroje kvality, aby jasně ukázali, že na trhu je určitý pořádek, aby výrobci i spotřebitelé věděli, čeho se přidržet a co znamená každý z těch nástrojů, které na trhu vidíme. Chtěli jsme postupovat v této politice jakosti potravinářských výrobků, protože si myslíme, že je zde otázka komunikace. Kupující a spotřebitelé musí být informováni o tom, jaké jsou kvality potravinářských výrobků. Pouze informace, přesná informace o potravinách nám zaručí to, že spotřebitelé náležitě ocení evropské potraviny a pouze jasná pravidla může zaručit, mohou zaručit eh, výrobcům, že budou schopni lépe eh, čelit eh, poptávce spotřebitelů. Proto v říjnu 2008 komise vydala zelenou knihu, aby požádala o příspěvek všech, kteří chtějí přispět. Jak mohou zemědělci a výrobci lépe sdělit ty požadavky, kterým mají tyto výrobky odpovídat, jaká pravidla pro komercializaci potřebujeme, jak musíme upravit eh, evropské nástroje pro zajištění kvality a co bychom měli udělat eh, s jednotlivými nástroji pro certifikaci na soukromé a národní úrovni. Veřejná konzultace, která byla zahájena, měla velký úspěch. Dostali jsme více než 560 příspěvků ze všech sektorů. Všechny sektory odpověděly, přispěly organizace, individuální občané, státní orgány z více než 31 zemí, včetně USA a Argentiny například. Výsledky veřejné konzultace byly doširoka diskutovány na konferenci, kterou uspořádalo české předsednictví v březnu roku 2009. Myslím, že někteří z vás se jí zúčastnili. Respondenti kteří se zúčastnili této veřejné konzultace, nám řekli, že je nutno zjednodušit standardy komercializace. Abychom lépe komunikovali o tom, jaké jsou kvality potravinářských výrobků, evropských potravinářských výrobků, tak je nutno označit původ těchto výrobků. Potřebujeme etiketu. Náš systém zeměpisného označování by měl být ujasněn a reformován systém zaručených nebo garantovaných tradičních specialit by měl být eh, zachován k tomu vydá komise sdělení a musíme také udělat něco, abychom zlepšovali, zlepšili systém fungování národních a soukromých eh, systémů certifikace. Evropský parlament také prostřednictvím diskuze o zprávě, kterou paní Petre prezentovala minulý rok, a závěry této zprávy, které byly odhlasovány eh, na plenárním zasedání Evropského parlamentu, v podstatě souvisejí s tím nebo jsou v souladu s tím, co vyplynulo z té veřejné konzultace. Takže především se klade důraz eh, na identifikaci surovin, které jsou použity ve zpracovaných výrobcích, k tomu, že je nutno také zjednodušit eh, standardy komercializace, ale musíme je zachovat. A v sektoru, kde ta situace to odůvodňuje, ospravedlňuje a že současné postupy pro zeměpisné označování původu by měly být reformovány. Dokonce se navrhuje vytvoření Evropské agentury pro geografické označování původu. A Evropský parlament se také shoduje s tím výsledkem veřejné konzultace, že by měl být zachován systém tradičních specialit a že také otázka certifikace soukromé a národní by se zasloužil naši pozornost. Takže získali jsme všechny tyto eh, názory, zvenku, ze strany členských států, které také o tom diskutovaly a máme eh, závěry. Takže na základě toho všeho komise v květnu roku 2009 prezentovala sdělení s cílem lépe komunikovat a udělat lepší eh, spojnici mezi producenty a spotřebiteli, zjednodušit jednotlivé nástroje eh, kvality, které máme k dispozici v současné době a zlepšit a zajistit a konzistentnost mezi všemi těmito nástroji, jejichž cílem je zaručit kvalitu eh, zemědělských a potravinářských výrobků. Navrhli jsme určité hlavní směry, abychom dosáhli těchto cílů. Tyto hlavní směry je možno shrnout následujícím způsobem. Pokud jde o požadavky na výrobu, tak eh, většinový názor a komise s tím souhlasí, je ten, že nepotřebujeme označování, které by odráželo dodržování základních požadavků, ale naopak potřebujeme označení, které by uvádělo původ, místo původu v rámci těch komercializačních standardů. Ty standardy pro komercializaci se musí zjednodušit eh, v rámci linie, kterou jsme zahájili minulý rok v oblasti ovoce a zeleniny. Chceme vytvořit standard, který by byl obecný a základní pro všechny ty oblasti kde není třeba zacházet do větších detailů. A můžeme se také domnívat, nebo můžeme také uvažovat o vytvoření určitých eh, volitelných prvků, které by mohli operátoři používat a nesmíme ztrácet ze zřetele práci, která se rozvíjí na mezinárodním poli, protože existují standardy komercializace, které nejsou naší nějakou specialitou, ale které by měly usnadnit také mezinárodní obchod s potravinářskými výrobky. Jsou zde různé oblasti, které znáte, na kterých se pracuje, například Codex Alimentarius, organizace OSN v této oblasti a tak dále. Pokud jde o zeměpisné označování původu, tak jsme se shodli na tom, že si zaslouží určitou reformu, určité vyjasnění. Jsou zde určité body, kde navrhujeme vytvořit eh, určité směry, určité linie, určitá vodítka, například používání surovin ve zpracovaných výrobcích. Jsou zde oblasti, kdy bychom možná potřebovali legislativní návrhy. Nezapomínejme, že v současné době máme tři systémy s třemi různými nařízeními pro víno, pro likéry a pro potravinářské výrobky. Jsou zde různé postupy a různé registry, takže možná bychom to měli zrevidovat a možná by se to mohlo zjednodušit, aby to bylo jednodušší, přehlednější pro výrobce, pro spotřebitele, pro všechny uživatele. A také bychom neměli ztrácet ze zřetele diskuze, které jsou vedeny na mezinárodní úrovni. Jsou zde důležité věci ohledně duševního vlastnictví, o kterých se debatuje na jiných fórech a bilaterální dohody, například eh, ta, kterou vyjednáváme v současné době třeba s Koreou, se Švýcarskem, ve všech těchto oblastech. A ochrana tedy kvality zemědělských a potravinářských výrobků je velmi důležitá. Eh, pokud jde o organické zemědělství, tak cílem je zlepšit eh, fungování vnitřního trhu. To je oblast, eh, kde je legislativa poměrně mladá. V podstatě se teprve dokončila eh, prováděcí nařízení komise. Máme pocit eh, prostřednictvím příspěvku, který jsme dostali, že vnitřní trh eh, je roztříštěn například kvůli otázkám vzájemného uznávání různých eh, národních standardů, využívání různých log, různých typů loga a tak dále. Komunikace, <laughs> komise ve svém sdělení chce zhodnotit situaci a předložit eh, zprávu o fungování tohoto systému v tomto novém eh, volebním období. Jak víte, bude existovat eh, jednotné logo pro produkty organického zemědělství od července roku 2010. Pokud jde o tradiční speciality, tak komise myslí, že je to nástroj, který byl navržen a který nepřinesl očekávané výsledky. V současné době máme 22 tradičních specialit které jsou zaregistrovány. Nemáme příliš mnoho žádostí, v kapse asi jenom 20. Je to systém, který je poněkud složitý, protože se umožňuje nebo dovoluje rezervovat jméno nebo vyhradit jej nebo ho nevyhradit. Je to systém, který slouží především k identifikaci tradičních produktů členských států a myslíme si, že i to bychom měli zlepšit, abychom eh, mohli také lépe propagovat eh, ty tradiční speciality na úrovni Evropské unie. Také chceme zajistit konzistentnost všech eh, režimů, která budou, které budou navrženy na úrovni Evropské unie, například fair trade, eh, zdraví zvířat a tak dále. Ostatní iniciativy, které probíhají, je důležité eh, vzájemně sladit a vypracovat hlavní směry, hlavní pokyny pro fungování národních a soukromých systémů certifikace, které podle informací jež jsme dostali prostřednictvím veřejné konzultace, o které jsem se, hovo- o které jsem se zmínila, že zde je nedostatek transparentnosti. Nejsou dostatečně průhledné a že je zde takové nevyvážené rozložení sil, abych tak řekla. Na závěr, to sdělení tedy stanovuje tyto hlavní strategické linie pro zlepšení komunikace mezi výrobci a konečnými spotřebiteli ohledně eh, kvality zemědělské produkce a aby se tedy pomohlo producentům přidávat přidanou hodnotu ke svým výrobkům. Takže zjednodušení a koherence, konzistentnost, sledění, to jsou klíčová slova. Eh, ještě v roce 2009 budeme muset zahájit studie dopadu, abychom mohli pokračovat s legislativními návrhy, které určitě budou eh, v roce 2010 předloženy tomuto výboru. Doufáme, že budeme moci diskutovat už eh, v novém režimu spolurozhodování o těchto návrzích spolu s vámi. Takže to bylo velmi stručně, velmi rychle tak jsem shrnula obsah tohoto sdělení a co jsme udělali v oblasti kvality až dosud. Je to koncept, který se velmi těžko pojímá, je to velmi subjektivní a vztahuje se to především na možnost a touhu splnit očekávání spotřebitelů. Takže je to taková rovnice, je to to, co se očekává, minus to, co dostáváme. A ten výsledek nikdy není zaručen. To znamená dosažení úrovně kvality, kterou chceme zaručit, to je velká práce, kterou snad eh, společně s vámi a se všemi zainteresovanými stranami uděláme. To je zatím z mé strany všechno, pane předsedo, dámy a pánové, jsem vám k dispozici, pokud budete mít nějaké další otázky. Děkuji. Já děkuji zástupkyni komise, děkuji paní Benitez Salas za její vystoupení a musím říci, než dám slovo Giancarlovi Scottovi, který představí svou zprávu, že téma, Jímž se komise zabývá, toto téma kvality, je opravdu zásadní téma. Hovořili jsme o tom už dnes dopoledne. Je zde iniciativa poslance Dante v oblasti kvality a my doufáme, že budeme moci spolupracovat s komisí protože předcházející zpráva paní Petre, přijatá v předcházejícím volebním období, nebylo příliš eh, vřele přijato ze strany komise. Takže doufáme, že se naše práce více začlení eh, do prací komise a že tedy ten náš příspěvek zemědělského výboru Evropského parlamentu bude více zohledněn. Jsou zde opravdu citlivé otázky, například otázka označování původu. To je zásadní téma, protože je to užitečné nejen pro zemědělce, ale je to užitečné pro všechny evropské občany, aby věděli, zda to, co eh, konzumují, je skutečně vyprodukováno na jejich území nebo přichází z jiných zemí. Ale rozhodně nebudu tu zprávu prezentovat já, dávám slovo Giancarlovi Scottovi, který představí svou zprávu. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Otázka politiky zemědělských produktů vysoké kvality je velmi eh, důležitá proto, abychom poskytli správné informace eh, spotřebitelům. Pokud jde o vlastnosti výrobku, je důležité zajistit, že koupit si produkt z Evropské unie znamená koupit si velmi kvalitní produkt. Jsou zde i otázky eh, regionálních tradic. Musíme tedy stimulovat a vychovávat spotřebitele eh, k uvědomilému výběru. Navahuji, navazuji na práci kolegyně Marie Petre a její zprávě, která byla přijata eh, v únoru a eh, zmíním se o několika věcích. Myslím si, že je důležité povinně označovat původ surovin a to je centrální nástroj politik kvality, abychom zaručili uh, poskytli větší záruky spotřebitelům. Označení původu by umožnilo jít vstříc legitimním očekáváním spotřebitelům, které jsou zaměřeny na potřebu získat transparentnější a správnější informace, které jsou nutné k tomu, aby si mohli vybírat informovaněji. Pokud jde o geografické označování, myslím si, že je důležité zachovat režimy označování chráněné původu a potom chráněné geografické označení původu a potom označení specificity STG. Na rozdíl od toho, co je uvedeno ve sdělení komise o politice jakosti zemědělských produktů, která by chtěla sloučit eh, nástroje DOP a IGP. Vytvoření jednotného systému ochrany by vedla ke zpomalení kontrol eh, označování DOP a nevzala by v úvahu specifické rozdíly ohledně formy a intenzity vztahu mezi produktem a geografickou zónou, kde je tento produkt vyroben, pravidly produkce, pravidly eh, transformace a výroby zemědělských produktů. Myslím si, že politika jakosti je základním prvkem pro rozvoj evropských území a navrhl bych také posílení ochrany produktů, které jsou uznávány prostřednictvím zavedení povinnosti ochrany eh, chráněného původu, chráněného označení původu. Myslím si, že je nutné posílit také uh, existující instrumenty a ekonomicky zhodnotit eh, produkty, které jsou označeny tímto označením původu. A proto bych navrhl jasnou definici a identifikaci nositele práva na duševní vlastnictví druhé GG. A také možnost vytvořit eh, hlavní směry nebo pokyny ohledně používání geografického označení původu, ohledně ingrediencí, které jsou eh, popisovány na etiketě. Navrhl bych vytvoření národního stupně ochrany, který by nabídnul odpovědi eh, těm eh, malým lokálním produkcím, kterým nemůže být uděleno Eh, označení DOP nebo IGP, protože by to bylo příliš eh, drahé. Vyzývám kolegy, aby mě oznámili své návrhy a své otázky, buď tady nebo někde jinde. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji pane Skoto. A teď eh, zahajuji debatu. Už se zapsalo šest poslanců. A hned dáme slovo paní Erlands Garcia. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat mluvčí komise a také kolegovi Scottovi za jejich vystoupení. Já v této zprávě rozlišuji dvě věci. Jedna je tedy ta vnitřní práce na kvalitě v rámci Evropské unie, to znamená IGP nebo DOP. A další věc je, jak se tato informace dostane ke spotřebiteli. Spotřebitel má problém a jak jsme viděli v té prezentaci, je zde celá řada různých eh, označení, různých log. I když jsou všechna moc hezká, tak nakonec spotřebitel neví, čeho se má zachytit. Takže je dobrá myšlenka zjednodušení, ale pozor, zjednodušení není totéž, co sjednocení. A říkám to proto, že například eh, když hovoříme o tom DOP a IGP, tak pro mě návrh Evropské komise není příliš jasný. Nevím, jakým způsobem bude rozlišován tento systém eh, režimu. Myslím si, že by se tímto způsobem eh, zhoršil image kvality některých produktů, kdyby se to harmonizovalo směrem dolů. A je to Eh, běžný problém. Vždycky, když se snažíme zjednodušit, tak eh, harmonizujeme směrem dolů, ne směrem nahoru. To znamená, že oslabujeme ty požadavky a to může vést k tomu, že poškodíme image, eh, který má spotřebitel nebo představu, kterou má spotřebitel o těch produktech, které jsou označeny tímto způsobem. Kromě toho, jak už jsem říkala, zjednodušení pro mě neznamená to tež, co sjednocení, protože například, když jste hovořila o tak různých oblastech, jako o vínu, o lihovinách a o ostatních potravinách, tak samozřejmě zde hrozí to specifické zacházení s těmito sektory, pokud se to všechno sloučí. Takže já bych spíš podpořila to, co říká pan Skota, že musíme být velmi opatrní. Nesmíme eliminovat specificitu jednotlivých produktů a jejich způsobu zpracování. Pokud jde o trh, to je podle mě to nejdůležitější. Musíme sloužit trhu, musíme sloužit spotřebitelům, být konkurenceschopnější a proto musíme zachovat eh, tato různá označení. Možná jich nemusíme mít tolik, eh, možná nemusí být stejná, ale musíme zlepšit jejich viditelnost. A proto musíme komunikovat se spotřebitelem. A to je ta druhá část. Musíme posílit přidanou hodnotu, kterou mají tyto produkty. A už se ozývají hlasy, které volají po nějaké externí agentuře nebo orgánu v rámci Evropské unie, který by chránil geografické označení původu a označení původu a dělal větší propagaci. Já možná nejsem tolik nakloněna vytvoření nové agentury. Myslím si, že toto je vždycky spojeno s určitými problémy a je to kontroverzní otázka i v rámci tohoto parlamentu. Ale možná bych také souhlasila s tím, že agentura, která už existuje, například agentura pro bezpečnost potravin, by mohla získat tuto novou kompetenci prostřednictvím nějakého nového oddělení nebo oddělení, které už existuje, které by se tím mohlo začít zabývat tím způsobem, aby se více propagovalo a aby se chránilo toto označování původu, jak geografické, tak eh, běžné, a aby se zvyšovala jejich viditelnost navenek. Pokud jde o schémata certifikace, tak komise říká, že zavede ekologické etikety zpracovaných výrobků nebo etikety, které budou hovořit o zdraví zvířat nebo o emisích CO2. To jsou velmi žhavá témata, ale já si myslím, že bychom tam měli mít ještě čtvrtou věc integrované zemědělství, protože to by nám zajistilo větší transparentnost pro spotřebitele a také bychom zdůraznili přidanou hodnotu, kterou mají evropské produkty ve srovnání s produkcí třetích zemí. A to jsou věci, které vždycky zemědělský výbor hájil a jako vždycky eh, marketingové kampaně musí být vedeny, protože je třeba informovat spotřebitele. Na tom všichni pracujeme. A na závěr bych ještě řekla, že zjednodušení eh, standardu komercializace a otázka ovoce a zeleniny mě trochu děsí, protože to horizontální nařízení, tak jak je představováno, představuje celou řadu rizik. A v tuto chvíli zemědělci a dobytkáři, kteří se věnují tomuto sektoru, a především tedy zemědělci, kteří se zabývají ovocem a zeleninou, mají problémy s těmi soukromými režimy, takže si myslím, že bychom měli jasně mezi nimi rozlišit. A to ekologické označování by mělo mít společnou formu pro všech 27 států. Děkuji. Děkuji o slovo požádala, požádala celá řada dalších, takže vás prosím, abyste byli struční, paní Lang. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal me beperken tot één punt. Ik had er vier, maar dit vind ik de... Děkuji. Jenom jedna věc. Slyšela jsem, že Evropská komise říká, že je lepší, když jakési tradiční specialisty se garantují na národní úrovni, což mě překvapilo, protože já jsem myslela, že to spadá pod evropské marketingové standardy. Takže mě to opravdu překvapilo, když Evropská komise nyní říká, že nechá ty záruky za tradiční speciality na, členské, na členských státech, že tedy sama to nějakým způsobem tuto oblast opustí. Takže eh, samozřejmě bychom tady mohli využívat eh, třeba továrny, které by potom vyráběly eh, nepasterizované výrobky a podobně. Způsob, jak by třeba zemědělci si mohli přijít na peníze, je takto ohražen, protože už ty jejich produkty by třeba se nedostávaly na evropskou úroveň, takže mě by zajímalo, jak to komise vysvětlí. Děkuji, paní Lange, paní Dofman a potom Stefan Lefol. Děkuji. Já si myslím, že diskuse, kterou zde vedeme, je zcela zásadně důležitá pro budoucnost zemědělství. My se tady bavíme třeba o odstraňování eh, kvót zemědělství a podobně to potom může vést k situaci, kdy eh, zemědělci musí produkovat jaksi na celosvětový trh. Takže se s tím pak musí také vypořádat. A o to je důležitý, abychom postavili správně základy. Já si myslím, že je velmi důležité napojení zemědělců do jakési interprofesionality, takže my tady teď musíme dávat pozor, aby se nestalo to, o čem jsme hovořili u minulého bodu na programu, že to tedy se zasekne někde v provozním sektoru a vlastně tam také půjdou všechny e, zisky e, a že tedy zemědělci z toho nic nebudou mít. Takže musíme dávat e, opravdu pozor na to, aby se eh, jistý podíl té částky dostal i k samotným eh, zemědělcům. Eh, potom samozřejmě také máme mm, tu otázku těch surovin, které jsou nějakým způsobem vázány na daný region. Pokud na ně nebudou jasně navázány, tak z toho zemědělec nebude mít už vůbec nic. A potom množstevní kontroly. Hodně lidí o tom vůbec nechce nic slyšet, ale u těch produktů s označením původu tam přeci jen se neobejdeme jakési množstevní kontroly, takže bychom nad tím měli politicky přemýšlet, jak to udělat, aby to nebylo proti pravidlům eh, volného trhu. Grazie, eh, Děkuji, Stefan Lefol. A potom Tabaži. Já se chci jasně vyjádřit k cílům a rozhodně souhlasím s tím, co řekl zpravodaj. Komise chce pořád zjednodušovat a to je normální. Řešila spoustu komplikovaných věcí, ale v takovýchto otázkách je několik úrovní je úroveň, která se týká vztahu mezi zemědělskými produkty a území. Potom je další úroveň, která se týká zemědělské produkce a objednávkového kalendáře této produkce. A potom je zde úroveň, která se týká norem, to znamená zákonů, které my ukládáme zemědělcům, sanitární a jiné. Uh, jsou to tedy tři úrovně a nemůžeme, a to říkám velmi jasně, zjednodušovat a obětovat protože zemědělství je specifické. Nejedná se jen o obchodní značky, jsou zde i značky, které jsou spojeny s územím, s kvalitami produktu. A pro mě je to opravdu zásadní. Takže ve zprávě, a předložím v tom smyslu pozměňovací návrhy, jde právě o to. A to přináší tu přidanou hodnotu. Evropa má mnohem více zemědělců a mnohem méně užitečné, nebo tedy zemědělské plochy, než eh, Spojené státy. A přitom má i o 1,5 krát až dvakrát větší přidanou hodnotu než eh, Spojené státy. Proč? Protože my jsme schopni vytvářet přidanou hodnotu právě tím, že segmentujeme trh. To je politika, kterou musíme hájit. V každém případě je to osa, kterou budu v této zprávě hájit já. Děkuji, Stefane Tabaži. A potom paní Danten. Drazí kolegové, je to otázka velkého dopadu pro budoucnost společné zemědělské politiky, protože transparentnost a rozšířenější informace pro spotřebitele, to je klíčová otázka. Je to jasné. A já se zde obávám, že několik kolegů směšuje dvě věci. Na jedné straně by bylo nutné mít více komunitárních prvků, pokud jde o loga, o etikety. Například eh, v produkci bio je takový počet různých log v Evropské unii, že to brání komercializaci produktů bio. To je jasné. Nemůžeme směšovat dvě věci. Na jedné straně mít nějaké komunitární logo, čím více máme těch komunitárních eh, log a značek, čím víc máme geografických označení, podle průzkumu 60 eh, lidí žádá o označování původu u produktu, u označování toho, kde byl ten produkt vyroben pokud se tedy jedná o transformovaný výrobek a o těch jednoduchých výrobků, tak aby bylo označeno místo původu, kde bylo ten, ten výrobek sklizen. Takže já navrhuji více log, eh, více komunitárních eh, etiket a komunitární označování, které by bylo jasnější, aby spotřebitelé dobře věděli, jaký je původ potravinářských výrobků. A pokud zde není žádný rozpor, rozpor mezi cílem zjednodušit tento systém a dát více informací, správných informací spotřebitelům. Samozřejmě je jasné, že zde určitý rozpor je a musíme najít rovnováhu mezi těmito dvěma cíli. Na jedné straně zjednodušit a na druhé straně dát více správných informací spotřebitelům. Například geografické označení a označení původu. Děkuji. Děkuji. Danten a potom Šekeresky. Děkuji, pane předsedo. Vy jste se zmínil o té dnešní dopolední schůzce, kde bylo více než 100 eh, zástupců produktů, kteří mají označení DOP nebo IGP, myslím, že eh, dnes eh, byl poskytnut jeden velmi zajímavý výstup a sice Jedná se o zaměstnanost nebo počet pracovních míst, které jsou spojeny s těmito specifickými produkcemi. Pro 100 eh, tisíc kilo mléka je využito žádná celá 76 pracovních jednotek eh, v těch eh, obyčejných eh, produktech. Zatímco u těch produktů, u těch produktů označených DOP nebo IGP je to přes dva pracovníky, zatímco u ovčího nebo kozího mléka je to více než sedm pracovníků. Takže vidíte, znamená to aktivaci celého regionu. Takže bychom neměli omezovat tuto dimenzi kvality na pouhý přístup k produktu, k jeho zdravotním kvalitám a tak dále. Je to přístup k celé produkci a já bych chtěla také zdůraznit, že velmi často produkty označené jako produkty kvality často odpovídají oblastem, eh, které jsou znevýhodněné, oblastem, kde lidé často bojovali o to, aby mohli zůstat v této geografické oblasti a zhodnotili ji postupem času a tyto produkty jsou proslavené a ne náhodou. Je to výsledkem určité smlouvy o důvěře mezi spotřebitelem a producentem. Samozřejmě, tato důvěra musí být jasná. My zde máme otázku záruky, ale měli bychom se zamyslet eh, v rámci práce, která byla zahájena, jak eh, trvale udržet eh, tyto nástroje na politiku kvality. Jsou to skutečné nástroje na politiku v oblasti zemědělství a pokud jde o produkty, které dostáváme nebo které k nám přicházejí z jiných světadílů, to naše know-how, které my zachováme, to je náš trumf v oblasti přidané hodnoty a je to trumf také proto, abychom zachovali pracovní místa, která nelze delokalizovat a přesunout někam jinam z Evropy. Děkuji paní Danten, pan Šekeresky a potom paní Polson. Možná to účastnictvo v systémech jakości Děkuji. Účast na systémech kvality, různá označení původu, to je všechno důležité pro místní eh, společenství a je to také důležité pro schopnost regionu či daného společenství se vyvíjet. Takže je překvapivé, že připouštění takovýchto produktů často trvá celé roky, přitom tyhle ty produkty mají obrovské renomé, takže já vůbec nevím, proč jejich uznávání trvá tak dlouho. Takže na jedné straně máme třeba produkty, které jsou e, zaměřené zejména na místní trh, Eh, jsou to produkty známé v daném místě, kolikrát to jsou třeba i historické produkty. Potom máme takové polovičaté produkty, u nich přesně nevíme, z jakého regionu pochází. My ale každopádně chceme snížit intenzitu produkce to znamená například eh, výrobu eh, mléka pouze na určitých eh, loukách a podobně. Musíme prostě dát zemědělcům určité možnosti k dispozici, musíme je podporovat tak, aby se vytvořila jakási nová úroveň pro rozvoj. Samozřejmě tam jde také o možnosti, které budou mít zemědělci v tom smyslu, že třeba budou používat méně pesticidů, eh, méně hnojiv a podobně a zároveň navýší svoji, eh, eh, svoji ziskovost. Takže důležitá je i transparentnost a systémovost. Děkuji. E Děkuji paní Paulson a potom pan Lyon. Det här begreppet kvalitet tycker jag är lite svårt. För tio år sedan startade vi jobbet i... Děkuji. Před deseti lety jsme v Evropském parlamentu začali s tím, že jsme začali podporovat bezpečnější potraviny. Jde tedy o to, aby lidé neomocněli po spotřebě eh, konzumace nějakých potravin. Někteří lidé také poukazují na ochranu zvířat, takže nyní se třeba můžeme eh, dozvědět při přečtení Eh, balení eh, určitých produktů, eh, jak bylo zacházeno s danými zvířaty. To se stahuje zejména třeba na vejce, v jakém způsobu chovu byly chovány slepice a podobně. Ale mm, pak eh, já tedy pocházím ze Skandinávie a tam jsou zase trošku jiná rizika. Tam je málo zemědělských eh, podniků, takže tam určitě bojujeme za ty tradiční potraviny, protože to je v podstatě jakýsi předpoklad pro to, aby jak na severu, tak třeba úplně na jihu mohly přežít malá společenství, malé obce protože jinak je úplně převálcuje eh, velkoprodukce. To znamená, aby třeba někdo mohl vyrábět kozí sír, eh, ovčí sír a podobně, potom třeba různé uzené produkty, šunky a podobně. Možná byste byli úplně vyděšeni, kdybych tady otevřela třeba nějaký tradiční produkt, protože by to eh, vám, mm, vašim, možná byste z toho cítili zkažené ryby nebo něco podobného, ale jak to tedy uděláme s těmi tradičními produkty na evropské úrovni? Já si myslím, že tam eh, je potřeba jednat zejména na národní a regionální úrovni. Ještě jednou tedy op, op, opakuji, že je velmi těžké definovat eh, různé typy sírů nebo eh, nakládaných ryb v, konzervách a podobně, ale přece jenom bychom se měli snažit zachovat tyto tradiční produkty. Lion eh, a potom Nicholson. Nejprve Lion, prosím. Ah, uh, pane předsedo, já bych chtěl nejprve říci, že velice vítám tuto diskusi, která zde probíhá. Co se týče kvality výroby, výrobku, to jsou věci velice důležité, hlavně pro malé země, jako je například Skotsko. My využíváme eh, ten program, který nám zajišťuje eh, země původ eh, z zeměpisný, to se týká eh, hlavně skotského hovězího, skotského jehněčí a podobně. To jsou věci, které eh, my máme upraveny již celou řadu eh, let a pochopitelně výhody z toho mají nejen spotřebitelé, ale také výrobci tohoto masa. My v současné době zavádíme určitý certifikační systém ve Skotsku. I tento systém přináší řadu eh, výhod, eh, například v tom smyslu, že máme lepší eh, přístup na maloobchodní trh a to, to mají výhody opět jak spotřebitelé, tak výrobci. Přesto bych chtěl říci, že mám určité obavy související s tím, čemu říkáme tady zjednodušení nebo, nebo spojování té certifikace týkající se zeměpisného původu nákladů. Ehm, já bych eh, byl velice nervózní, kdyby k tomu mělo dojít. Skutečně bych byl velice rád, kdyby nedošlo ke ztrátě těch specifických vlastností jednotlivých produktů a ehm, předtím, než bych mohl odsouhlasit tento simplifikační proces, tak bych byl rád, kdyby mě byly dány určité záruky, že k tomu nedojde. Uh, Myslím si, že by bylo také dobré, kdybychom měli určité eh, interní předpisy, guidelines, eh, spíš než regulaci. Myslím si, že jestli něco nepotřebujeme, tak je to další regulace v této oblasti. Myslím si, že ty interní předpisy by byly skutečně dobré a přitom by zaručily rovné podmínky v celé Evropě. Eh, co se týče ehm, vlastního rozsahu Eh, který souvisí eh, s, těm, s tím místem původu. Já si myslím, že bych měl vyjádřit určité námitky eh, v tom smyslu, že je potřeba rozlišovat ty primární produkty a ty zpracované produkty. Tady další regulace by znamenala další náklady a přitom si myslím, že by z toho nevyplývaly žádné výhody pro samotné výrobce. Čili já vítám to, že se e, rozšiřuje ten seznam produktů, kde označujeme místo zemědělství zemědělského podniku, ale přesto si myslím, že je potřeba e, zabránit tomu, aby se ty systémy navzájem kombinovaly, protože by to bylo velice komplikované a já bych si na to skutečně dával radši velký pozor. Podporuje eh, některé eh, návrhy, ale co se týče eh, té geografické oblasti, tady bych byl skutečně rád, kdybyste mě naprosto dali záruky související s tím, do jaké míry bude zachován ten systém tak, jak existuje, tak, jak byl předložen původně. Děkuji, pane předsedo. James Nicholson. James Nicholson. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já řeknu něco velice krásně. Myslím si, že tato diskuse je mimořádně zajímavá. Já ji také velice vítám. Je velice dobře, že tato diskuse probíhá na půdě našeho výboru. Co se týče to označení původu, myslím si, že eh, spotřebitelé by měli mít možnost si vybrat na základě příslušných informací. Ale Eh, já neříkám, že bychom měli mít nějaký jednotný systém, ale měli bychom mít eh, určitě i kohezivní systém, protože pokud takový systém mít nebudeme, tak se této úlohy eh, chopí supermarkety, udělají to případ od případu, což bude znamenat zavádění nejrůznějších standardů a to by znamenalo také mnoho problémů. Myslím si, že Eh, musíme vycházet z určitých principů, které budou zcela přesně určité. Co se týče těch eh, geografických indikátorů, ty budou v každém případě vždy velice důležité. Já si myslím, že bychom se měli k tomu ještě vracet během našich diskusí, protože si myslím, že celý eh, celá ta otázka určování těchto věcí je velice důležitá, ale chtěl bych říci, že bychom měli využívat zbraně, kterou máme, Eh, to znamená té zbraně, kterou máme eh, eh, v těch našich v tom našem vybavení, měli bychom to využívat hlavně k našemu vzájemnému prospěchu. V žádném případě by se z toho neměl stát další, byrokratický, další byrokratická překážka, ehm, která by spíše přidusila celé toto odvětví, spíš než by ho povzbudila. To si myslím, že je cesta, kterou bychom se měli dát ale e, při tom všem musíme e, na jedné straně být velice opatrní, ale na druhé straně musíme být i dostatečně, e, dostatečně flexibilní, protože by mohlo dojít k určitým problémům v některých oblastech, v některých regionech, v některých zemích a proto si myslím, že všichni by měli z toho mít výhodu. Myslím si, že to souvisí také Eh, s importem, eh, které souvisejí eh, s vývozem mimo Evropskou unii a v rámci Evropské unie. To by mělo být pro nás ten, ten největší užitek. Berem? Josef Bove. Ano, já jsem se chtěl znovu vrátit do této debaty. Já myslím, že jsem z toho prvního regionu, kde bylo uděleno označení původu, to je Rockford, to bylo vytvořeno v roce 1925. A díky tomuto evropskému vytvoření označení původu se národní označení původu stala novým konceptem na úrovni EU a došlo k velmi zajímavému um, zajímavému vývoji. Máme to eh, DOP, které je nejen pro označení hotového výrobku, ale také to vlastně označuje vztah eh, s producenty. A to neexistovalo v tom prvním národním označení. Takže Evropa v tomto rámci umožnila skutečně kvalitativní zlepšení eh, chráněného označení původu. To je první věc. A já si myslím, že důležité je to, že je zde území, výrobce a určitá specifická procedura výroby. Je důležité toto všechno chránit a když to říkáme, tak to nemůžeme směšovat eh, s IGP, eh, s těmi geografickými označeními. To je v podstatě jen specifikum eh, hotového výrobku, ale vůbec to nebere v úvahu místo, kde byla vyrobena ta surovina. Takže můžeme mít šunku z Bayon, z prasat, která jsou chována klidně v Bretani nebo v Dánsku a nebo na Korzice. Takže si myslím, že nemůžeme směšovat tyto, dvě, tyto dva typy označení. A pokud jde o biozemědělství, tak poslední nařízení o evropském biozemědělství působí problémy biologickému zemědělství, protože se zde vlastně narušuje vztah eh, s půdou. A dnes máme normy, které nejsou příliš eh, závazné a které naopak eh, ohrožují biologické zemědělství a umožňují eh, průmyslovníkům, aby se zásobovali někde venku. Já nesouhlasím, protože já si myslím, že nejstarší je Parmigiano Reggiano a ne Roquefort. Slovo má Albert Des. Posso interpelar a mesa, Sr. Presidente? První geografické označení původu je víno portské. <laughs> V roce 1970, 1755. Děkuji, pane předsedo. Jak vidíme, tak takovou tu debatu můžeme vést i v dobré náladě. Na toto téma jsme diskutovali už v minulém volebním období, tenkrát kolega Michal Hebner, který teď už v parlamentu není, hovořil o vepřovém masu z eh, Bavorska, který se potom stává jeho tyrolským špekem. protože eh, v jižním Tyrolsku eh, se prostě často prodával eh, špek, který se potom vlastně nikdy tam ale neviděl žádný chov vepřů a pak se ukázalo, že to pocházelo z Bavorska. Jinak já bych dal zapravdu kolegovi Nikolsovi v tom smyslu, že musíme dát pozor na to, aby nevznikala nová byrokracie, protože pro někoho je třeba nemožné takovou tu značku původu zavést. Já pocházím z Bavorska, eh, z oblasti mezi Regensburgem a Českou republikou. Tam je hodně rybníků, kde se produkuje, produkují kapři, nebo pěstují kapři, je jich tam asi, prosím vás, 14 tisíc. A Myslím si, že určitě bychom tam mohli mít tedy dobrou značku původu, ale každopádně si myslím, že to všechno je možné s menší byrokracií, tak abychom potom i u spotřebitele byli jaksi důvěryhodnými. Děkuji, Alberte, děkuji vám všem za tuto velmi zajímavou debatu. Jsem si jisté, že komise využije těch návrhů, které jsme zde poskytli. A teď požádám Giancarlo Scotto, zda chce se ještě vyjádřit, než přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Já jsem si s velkým potěšením vyslechl kolegy, jejich návrhy a doufám také, že se spolu zapojí na tvorbě ideálního dokumentu, který uspokojí všechny. Ale v celé řadě případů bychom měli mít etiketu i u některých výrobků, které neprodukujeme my, protože nevíme, odkud přicházejí, protože ho jedí všichni, už děti eh, ve školních jídelnách a tak dále. A kdyby věděli, odkud ten produkt pochází, tak by ho nejedli. A nechcete samozřejmě dělat propagaci tomuto výrobku. Bene negativní publicitu. Děkuji, Giancarlo. A teď eh, bych tedy rychle přistoupil k poslednímu bodu na pořadu jednání, což je bod číslo 7. Prezentace tematické sekce. Jak všichni vědí, náš výbor má administrativní jednotku, která se nazývá tematickou sekcí z ředitelství pro strukturální a kohezní politiku. Tam jsou specialisté na zemědělský sektor a organizuje workshopy a kongresy a zároveň také poskytuje technické a odborné informace pro optimální práci našeho výboru. Tematická sekce je navíc zodpovědná za vedení studií, které byly zadány eh, venku. To jsou všechny ty studie, které jsou zveřejněny v různých jazycích a které jsou zásadní pro naši práci, protože nám umožňují přistoupit k diskuzím na základě velmi přesných informací. Dnes máme to potěšení, že je zde zástupce tohoto tematického oddělení Olivares Martínez, kterému dám okamžitě slovo, aby představil toto oddělení, tuto sekci a aby nám všem vysvětlil, jakým způsobem se můžeme v naší práci obohatit díky podpoře této tematické sekce, která nás podporuje při naší práci. Olivares Martínez, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za tuto příležitost, kterou jste nám dali prezentovat zde sekci, která dělá eh, studie pro eh, váš výbor a budu opravdu velmi stručný, protože se blížíme ke konci tohoto zasedání. Uvedu pár věcí, než dám slovo kolegům, kteří vám poskytnou podrobnější informace o tom, jakým způsobem byste mohli využít této možnosti interní a externí expertízy při vaší práci. Parlament, a nevím, jestli všichni poslanci, všichni noví poslanci vědí, že se parlament rozhodl v roce 2004 vytvořit systém Eh, parlamentní asistence a sloučit do jedné jednotky eh, sekretariát a podporu tematické sekce, což je jednotka, která provádí studie a výzkum a odpovídá na vaše žádosti o technickou dokumentární podporu pro vaši práci opravdu se stará o kvalitu legislativní práce parlamentu, o kterou nám jde už v podstatě od začátku, kdy se práce parlamentu stala velmi technickou, velmi odbornou a parlament chtěl mít informace o těch posledních poznacích, které byly objeveny specialisty, kteří pracují jak v rámci naší instituce, tak jinde. Proto se parlament rozhodl, že bude mít ty své tematické sekce zaintegrovány do jednotek přímé podpory eh, parlamentním výborům a vytvořil také parlament, tedy rozpočtovou položku, ze které se financují studie zadané venku. Eh, příprava těchto studií uvnitř instituce a potom administrativní a technické řízení těchto studií, které jsou zadávány venku, jsou ve zodpovědnosti tematických sekcí. To jsou jednotky, které jsou eh, přímo začleněny do podpůrných struktur eh, vašeho výboru. Mohu vám říci, že já osobně jako Eh, ředitel strukturální a kohezní politiky jsem zodpovědný za koordinaci práce pět sekretariátů výboru. Mezi těmito sekretariáty je rybolov, doprava, regionální politika a také tedy zemědělství. A já sám mám pod svou zodpovědností koordinaci práce tematických sekcí na podporu vaší parlamentní práce. Ale je zde jeden klíčový faktor. To, co děláme teď, je že reagujeme na specifické žádosti výboru. Tematické sekce nedělají univerzitní výzkum a nedělají nějakou práci na základě intelektuální zvědavosti, ale pracují v politickém zájmu a institucionálním zájmu našeho parlamentu které se tedy projevují v rámci vašich žádostí. To znamená, že pracujeme na žádost vás poslanců když nás žádáte o podporu pro vaši parlamentní práci. Musím vám říct něco velmi jasně. Především pro nové poslance. Nemyslete si, že práce tematické sekce něco řeší politicky. To ne, to vy. Vy vedete politickou debatu, vy z toho vyvozujete politické důsledky, vy eh, zprostředkováváte různé rezortní politické zájmy ty e, e, studie, ty podklady, které pro vás připravujeme, to jsou jen podklady pro debatu, ale nemůžeme směšovat to, co děláme my, nebo co dělají kolegové z technické sekce pro vás a to, co děláte vy jako poslanci. Je na vás, abyste určili, jaké jsou politické a institucionální důvody pro vaši práci. Vy se musíte řídit svými vlastními prioritami, svým vlastním politickým kalendářem a tematická sekce administrativa a já, my musíme mít politickou nezávislost studií, musíme zajistit technickou odbornou kvalitu a institucionální lojalitu. Velmi dobře víte, když se podíváte do svého počítače, že tam najdete jakoukoliv informaci kdekoliv, ale u nás děláme opravdu seriózní práci, metodologickou práci, srovnáváme různé technické informace a ujišťujeme se o tom, že to, co vám dáme do rukou na váš stůl, že je to skutečně eh, zajištěno politicky neutrálně. Já jako ředitel jsem zodpovědný také za finanční řízení, to je velmi důležité a v případě externích studií máme tedy rozpočtovou položku, máme finanční prostředky, které na to můžeme eh, vynaložit a my uzavíráme smlouvy. Paní Oliveira Gomes, která je zodpovědná za tematickou sekci a pan Albert Masot, který je naším zemědělským expertem, hlavním zemědělským expertem, vám vysvětlí, jakým způsobem eh, tato sekce pracuje. Ale já jsem zodpovědný za zájem instituce ze smluvního hlediska. To já podepisuji smlouvy, to já mobilizuji prostředky, protože když někdy dojde k nějakému problému, tak eh, já se musím zodpovídat eh, před eh, administrativní inspekcí a před účetním dvorem. Vy děláte politiku a na nás je, abychom zaručili velmi praktickou, efektivní podporu pro váš výbor. Poslední slovo, než předám slovo svým spolupracovníkům, pan Garangal, který je sekretari, tajemníkem vaší komise paní Oliveira i pan Masot. Jsme vám k dispozici a nejen dnes, ale kdykoliv, abychom zajistili to, že budete mít tu potřebnou podporu. A poslední slovo Pane předsedo, vy nevíte, jak mý spolupracovníci jsou rádi, že mě vidí, že vám zde poskytuje tyto informace, protože eh, víte, že je velmi eh, vzácné, že se zástupci tematické sekce mohou obrátit přímo takto na komisi, pro kterou pracují. A teď pan Maso, který poskytne doplňující informace. Děkuji. Technický problém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 musí odlišit na jedné straně výzkumnou práci a podporu dokumentární, která je na jedné straně realizována úředníky Evropského parlamentu a externí dokumenty, které eh, poskytují konzultanti na vysoké úrovni nebo univerzity, kteří jsou vybráni buď prostřednictvím výběrových řízení nebo různých smluv eh, podle předem dojednaných postupů. Ať je tato podpora vnitřní nebo vnější, tak se konkretizuje různými způsoby. Externě máme studie nebo noty, hodnocení dopadu, i rozpočtové analýzy, jsou zde i workshopy expertů a také panely expertů na základě, nebo tedy které poskytují neustálou podporu u důležitých témat, které jsou eh, tedy progresivní, které neustále pokračují v čase. Kolega už o tom hovořil, eh, zpracová, nebo tedy vede nás nebo řídíme se stejnými pravidly jako všichni ostatní v Evropském parlamentu. Máme také interní nástroje, především jsou to tedy interní noty, které sepisují úředníci Evropského parlamentu. Jsou to také dokumentární rešerše, vyhledávání informací pro zemědělství, například studie publikované v USA na nějakých univerzitách, články, které jsou známé a statistiky a tak dále, které vám můžeme poskytnout, poskytovat pravidelně e-mailem nebo poštou a konečně Máme také jeden důležitý nástroj, velmi požívaný a to jsou, používaný, a to jsou technické listy, eh, které jsou eh, publikovány jedenkrát ročně jsou eh, k dispozici jak v papírové podobě, tak v elektronické podobě v 21 jazycích EU. A tyto listy jsou aktualizovány pravidelně. jak požádat tematickou sekci, aby pro vás pracovala. Takže takový je postup, kterým se musíte řídit. Jak už říkal kolega Olivares, tematická sekce eh, pracuje pouze na žádost konkrétních parlamentních orgánů, to znamená parlamentních výborů. V tomto případě buď eh, předseda nebo koordinátor se obrátí. Jsou zde i tedy eh, kabinety předsedů a parlamentní delegace, generální tajemník nebo generální ředitel, takže to jsou jediné orgány, které se na nás mohou obrátit a požádat nás o provedení nebo zadání nějaké studie. Pokud jde o rozpočet pro externí studie, tak tam jsme zaznamenali velmi pozitivní vývoj do roku 2008. V roce 2009 samozřejmě byl rozpočet snížen. V roce 2008 byl rozpočet téměř ve výši 400 tisíc euro, v roce 2008 159 tisíc euro. Pro tento rok jsme už využili určitou část a 58 tisíc euro bychom ještě měli tedy podle rozhodnutí konference předsedu utratit. Pokud jde o poslední eh, rešerše, které jsme provedli, tak tady máme takový stručný seznam. Už jsme zde v zemědělském výboru prezentovali tři externí studie ohledně nové americké politiky, ohledně multilaterálních eh, jednání a eh, dopady nákladu na krmiva v oblasti evropského dobytkářství. Jsou zde i další studie, o které požádal minulý zemědělský výbor, na těch právě pracujeme. Nejdříve je to tedy nový model jednotné platby po roce 2013, za druhé dopad eh, poklesu obyvatel ve venkovských oblastech a třetí oblast je drůbež. Pracujeme také na organizaci workshopu. Týká se to fungování SZP po roce 2013 a plánuje se to na 10. prosince tohoto roku. A také vám v následujících týdnech rozdáme informace o dopadu Lisabonské smlouvy a o úvahách o nové společné zemědělské politice po 2013. Takže cílem tematické sekce je poskytnout vám kvalitní expertízu, která bude schopna podpořit váš eh, politický postup. Samozřejmě to je expertíza, která by vám měla pomoci eh, překonat eh, ty problémy, které očekáváme. To znamená, že od toho, co bude schválena Lisabonská smlouva, tak v oblasti zemědělství bude platit spolurozhodování, což je tedy strategická změna. A Konečně všechny dokumenty tematické sekce jsou k dispozici buď v papírové podobě, tak i v elektronické podobě. Tady máte kontaktní adresy. Navíc je zde newsletter, který je pravidelně rozesílán poslancům a tady máte také webové stránky, které jsou vám k dispozici. Děkuji vám za pozornost a dávám slovo paní Oliveira Gomes. Děkuji. Velmi stručně na závěr zdůrazníme několik elementů, eh, které jsme zde prezentovali. Využívání expertizy ze strany tematické sekce přináší skutečnou přidanou hodnotu legislativní práci eh, parlamentních výborů. My už jsme vypracovali stovky různých eh, studií na žádost těchto výborů. 140 studií, 161 not, 52 briefing papers, 8 workshopů a 30 studií a 40 eh, not, 10 briefing papers a 4 workshopy pro zemědělský výbor, aniž bych eh, zmiňovala technické listy, o kterých eh, hovořil kolega, které my aktualizujeme co nejpravidelněji. Na žádost vašeho výboru byly uskutečněny tyto studie a tyto výsledky jsou možné a jsou možné díky tomu, že náš eh, naše oddělení pracuje ve velmi úzké spolupráci se sekretariátem vašeho výboru. Ještě jednou vás upozorňuji na rozpočet na expertízu, kterou ještě máte k dispozici do konce roku 2009, 58 tisíc euro. Pokud jde o rozpočet na expertízu v roce 2010, bude pravidelně teda pravděpodobně podobný jako v roce 2008, to znamená asi 400 tisíc euro. Dovoluji si zdůraznit eh, důležitost toho, abyste předložili svou žádost o expertizu k nějaké zprávě co nejdříve u svých koordinátorů. Jakmile dostane tematická sekce vaši žádost, tak eh, může zahájit eh, odpovídající práci. A tím pádem, čím dříve zahájíme práci, tak tím kvalitnější bude tato expertíza, ta studie, kterou vám budeme moci poskytnout. A na závěr bych ještě řekla, že se mám k dispozici, pokud máte jakékoliv otázky. Než zahájím diskuzi, tak bych rád poděkoval řediteli Olivaresovi Martinezovi a také eh, oběma jeho kolegům, protože je velmi důležité to, co nám dneska řekli. Já už jsem samozřejmě znal práci tematické sekce a přirozeně se spolurozhodováním se změní všechno. Takže vyzývám i kolegy koordinátory frakcí k tomu, aby využívali tuto analýzu, technickou, vědeckou analýzu, objektivní analýzu, protože ty nám budou moci pomoct v dosažení našich cílů. Takže tyto žádosti pravděpodobně, doufám, budou čím dál více zaměřeny na dopad eh, těchto rozhodnutí. Návrhy, které nám udělá komise, tak tam samozřejmě budeme zodpovědní za to, že eh, poskytneme stanovisko nejen z vlastní iniciativy, budeme povinni poskytnout své stanovisko. Takže je nutné být opravdu odborně vybaveni a proto bude váš příspěvek zásadní. Děkuji vám tedy za vaši prezentaci. Už zítra na schůzi koordinátoru budeme eh, určitě hovořit o tomto zbytku rozpočtu a jak ho využít s výhledem na příští schůzky, které plánujeme. O slovo požádal Luis Capula Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que estamos no fim da nossa reunião, mas eh, não poderia eh, deixar neste momento de eh, Pane předsedo, já vím, že jsme na konci našeho jednání, ale zkrátka musím ještě jednu věc říct. Chtěla bych velice pochválit eh, tento tým, tým, který nám poskytuje tuto konkrétní podporu. Já eh, jsem při, v průběhu minulého mandátu s prací tohoto týmu měla malé zkušenosti, ale eh, myslím si, že bez jejich podpory bych nebyla schopna dělat tu práci, kterou dělám. Čili já bych byla velice ráda, kdyby noví kolegové si uvědomili, jak se mohou eh, spoléhat na eh, tuto podporu, kterou nám toto eh, tematické oddělení poskytuje. Chtěl bych jenom toto zdůraznit na základě vlastní zkušenosti a chtěl bych vás vyzvat, abyste tuto dobrou práci, této dobré práci pokračovali i dál. Děkuji. Já bych vám také chtěla poděkovat za tu velice důležitou práci, kterou děláte. Mám velice eh, technickou otázku. Zástupci, eh, to znamená poslanci, kteří nejsou zařazeni, eh, nemají přístup k celé řadě činností tohoto parlamentu, proto bych chtěla tady veřejně se zeptat, jakou možnost má delegace poslanců, kteří nejsou zařazeni, Eh, co se týče využití vašich služeb. Jinými slovy, eh, nechci eh, s tím dělat žádné tajnosti, já bych byla velice ráda, kdybych měla já bych byla velice ráda, kdybych měla možnost získat výsledky vašeho výzkumu, například pro potřeby Eh, ovlivňování situace v hypermarketech a tak dále. Jde o to, abychom udělali všechno pro to, abychom mohli chránit eh, eh, malé zemědělce. Bohužel jsem nezařazená, takže by mě zajímalo, co vlastně mohu v této situaci dělat. Nevím, jestli má Olivares Martinez nějakou odpověď. Je to velmi jednoduché. Stačí se obrátit na koordinátora, poslat sekretariátu výboru písemně vaši žádost, to stačí a to bude předloženo na schůzce koordinátora. Koordinátoři o tom rozhodnou. Žádný problém. Bene, adesso ringraziamo davvero di cuore di partito. Takže opravdu srdečně děkujeme tematické sekci, děkujeme všem poslancům. Připomínám vám, že zítra v 9 hodin máme schůzi koordinátoru.